Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Herzlich. Dobrý den, dámy a pánové. Budeme pokračovat v zasedání. Srdečně vám vítám. Téma je udělení absolutory ostatních institucí. Odkážu vás této souvislosti na návrh pořadu jednání a Cont News. E, nebyly žádné požadavky na změnu pořadu jednání. Seznam jazyků naleznete ve svých podkladech a ve svých pod podkladech naleznete také doporučení koordinátorů ze zasedání z 21. listopadu. Dostali jste je zaslány 29. listopadu. A jako vždy platí, že proti čemu nebude podána námitka, dokonce zasedání bude považováno za schválené. A tím se dostáváme k udělení absolutoria ostatním institucím dalším orgánům. Spravodajem je pan kolega Vali, tady Evropská rada, Evropský inspektor ochrany údajů, ombudsman a další. Takže příslušné generální tajemníky zde vítám také pana generálního ředitele z soudního dvora. Vítám, jsem velice ráda, že jste sem přišli. A vítám zde také příslušného zástupce účetního dvora, aby nám představil příslušnou kapitolu. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaje, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je mi potěšením, že zde mohu před vámi vystoupit a představit vám kapitolu číslo 10 a kodexu a zprávy. Zde se objevuje konkrétní vyhodnocení administrativních nákladů všech evropských institucí a orgánů. V roce 2016 platby v rámci víceletého finančního rámce pod oddílem 5 představovaly 9,3 miliardy euro. To jsou administrativní náklady, které především spočívají z 60% z personálních nákladů. Dále jsou zde budovy, energie, komunikace a informační technologie a další. Zdá se, že tyto náklady jsou vyhodnoceny jako nízkorizikové. My v, v, v tom tomto roce jsme vyhodnocovali 200 transakcí, z čehož 8 se týkalo jiných institucí, 3 rady, účetního dvora 3 a Evropského uh, hospodářského sociálního výboru 3. Eh, výsledky a nálezy. Jako v předchozím roce mám to potěšení říci, že posuzení účetního dvora je pozitivní a neobjevila se podstatná chybovost. Konkrétně 12 těch 100 eh, transakcí bylo chybných, kdy chybovost byla žádná celá 2 To představuje zásadní zlepšení oproti žádná celá 6 což eh, byl závěr učiněný v roce 2015. Pokud jde o další instituce a orgány, tak eh, chybovost se našla u osmi transakcí v našem vzorku a my jsme k tomu neměli žádné konkrétní postřehy. Eh, v tomto roce účetní dvůr dále eh, řešil otázku 5% snížení stavu zaměstnanců dle Eh, rozpočtových orgánů z roku 2015. A od roku 2013 do roku 2017 došlo k snížení počtu postů dle interního plánu o zhruba 4% a počet postů byl obsazen eh, v podílem 1,4 Celkový obrázek eh, se opíral o naše celkové závěry, které budou v krátkosti v rámci zkráceného řízení k dispozici. Paní předsedkyně, vážení členové výboru, dovolte mi poděkovat vám za to, že eh, poděkovat mm, všem eh, zúčastněným na, tamto, na tomto auditu a jsem k dispozici pak, že budou dotazy k upřesnění. Děkuji za pozornost. Já herzlichen Dank. Děkuji vám. A začněme eh, soudním dvorem. Pan Valeru Plako, prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. La cour de... Děkuji, paní předsedkyně, soudní dvůr. A měl vystoupit e, jako první. Děkuji e, paní panu zpravodaji i paní předsedkyni za to, že jste přizvali soudní dvůr, aby se účastnil tohoto e, setkání, které je velice důležité pro náš eh, dvůr, stejně tak eh, jako je pro nás důležitá role komise a my víme, že mm, mm, zde mm, toto vždy eh, přispívalo k, zprávě, k dobré zprávě rozpočtu na Evropské unie. A omlouvám tady kolegu, který bohužel nemohl přijet a to kvůli soudním záležitostem nemůže se zúčastnit dnešního setkání. Rok 2016 byl pro Soudní dvůr Evropské unie eh, rokem velmi eh, mm, významné aktivity 1600 ehm, různých případů bylo předloženo a 1628 eh, záležitostí bylo, věcí bylo uzavřeno, eh, všechny různé smíšené záležitosti a soudní dvůr měl sedm, asi 700 uzavřených eh, věcí a mě vlastně vyřešilo se jich 692. Měli jsme asi 700 eh, za věcí a to je velmi dobré číslo od samého počátku založení účetního, uh, soudního dvora. Ovšem vývoj, pokud je střední délku řízení, je také velmi důležitý, protože eh, tato doba byla zkrácena významným způsobem. V roce 2016 bylo to 14,7 měsíců, v roce 2015 to bylo 15,6 a u tribunálu to bylo asi 18 měsíců, zatímco v roce 2015 to bylo přes 20 měsíců. Takže ta tendence, ten trend je velice pozitivní a toto jsou čísla, která zatím ještě nezohledňují dopad reformy, architektury, Um, instituce soudního dvora a tato reforma samozřejmě také přinese své plody a určité vylepšení a již s tím bylo započato pro konec roku 2016, tam už byl ten vliv citelný. Pokud jde o hlavní události v roce 2016, soudní dvůr ze strukturálního hlediska eh, přijal eh, svého dalšího generálního tajemníka a tribunál zaznamenal eh, provádění eh, dvou fází eh, reformy. Bylo jmenováno 16 dalších soudců z 19, které by měly být, kteří by měli být během těch dvou fází jmenováni. Dále veřejný soud byl, nebo soud pro veřejné funkce byl rozpuštěn v srpnu a ty věci, které byly řešeny před tímto soudem, Eh, byly přeneseny tribunálu, eh, který bude řešit tyto záležitosti. A tribunál také eh, zaznamenal částečnou obnovu. V roce 2016 nastoupil nový předseda a byl jmenován nový místopředseda a byl obnoven také um, mandát eh, další funkce. Pokud jde o soudní mm, záležitosti, jsou tady dvě věci, které musíme mít na paměti a soud tyto věci neustále opakuje. Také pokud jde o setkání s kontrolními orgány, je eh, není možné eh, aby zvládal ten příval těch věcí, které sem přicházejí a to ne v dostatečné kvalitě, která by byla zapotřebí u e, soudní instituce Evropské unie. A e, dále je velmi obtížně zvládat celistvou e, mnohojazyčnost a ten jazykový režim, který mu byl potvrzen a e, zajistit e, rovné podmínky pro e, všechny osoby účastné v řízení a zároveň také pro občany. Soud byl již dlouho konfrontován s nárůstem soudních záležitostí a v této oblasti tady jsme řešili co nejlepší cesty, jak zvládnout naše záležitosti v té potřebné kvalitě a Tady eh, se to dotýká všech oblastí. Vylepšili jsme pracovní eh, metody, pokud jde o soudní záležitosti, potom také, pokud jde o toky dokumentů, tam jsme s tím také eh, pohnuli vpřed. Máme tady aplikaci Ikuria, která v roce 2016 byla zači- započata, bylo započato používání ze všech ze strany všech členských států a um, Eh, je tady velká i velký počet eh, zpřístupnění, takže je to obrovský přístup. Mm, přes Ikuriu eh, bylo asi 70 všech záležitostí předloženo oproti 30 v předchozím roce. A pak je tady, tady ta snaha řešit vícejazyčnost, mnohojazyčnost, plný jazykový režim. Tady byly učiněny určité kroky, které umožnily soudu snížit dopad té potřeby překladů e, dokumentů a produkovat více než 1,1 milionů e, stránek. E, a, a a asi o 440 tisíc stran bylo sníženo množství překladů, překládaných stránek. Například se tady publikují některé, jenom pouze určité výňatky z určitých rozhodnutích. Snížil se počet stran ze závěrů generálních advokátů. A dále tady byla snaha eh, zajistit eh, práci kabinetů, kteří souvisí eh, se soudními záležitostmi. Snížili jsme některé horizontální služby. Ke konci roce 2016 je to pouze 14,5 zaměstnanců na jednu tu jednotku. A je velice důležité zdůraznit také nárůst produktivity v, u soudu díky koordinované aktivitě všech podpůrných eh, útvarů u soudu. Během období 2007 až 2016 eh, bylo možné o 46 zvýšit eh, Eh, produktivitu, zatímco počet zaměstnanců se eh, za těch deset let eh, zvýšil pouze o žádná celá 0,1% a 3,5%, pokud se započítají efekty nebo dopady rozšíření o Chorvatsko. Pokud jde o zprávu položek pro zaměstnanců, zaměstnanců, tak tam je to asi 85% a 90%, eh, když eh, zohledníme některé mm, jevy, kterým se nešlo vyhnout. Takže Tady je zřejmé, do jaké míry musí soud zmobilizovat všechny prostředky, které jsou mu vyhrazeny z rozpočtu eh, svými opatřeními. Přestože je soudní dvůr velmi zatížen pracovně, tak přesto se snažil udržet politiku, která, která je prosazována komisí vůči všem institucím a eh, snažil se eh, tady také snižovat počet pracovních míst o 5 v roce 2016 ve srovnání s obdobím 2013 až 2016. 16. Tady, tady eh, bylo potřeba snížit o 19 pracovních míst a byly také zmrazeny některé eh, platby eh, v souvislosti s platy a soud tady v této souvislosti velmi oceňuje podporu Evropského parlamentu, eh, výbor Jury a potom také samozřejmě váš výbor, pokud je o rozpočtové záležitosti, tak abychom tady měli vhodnou strukturu a mohli zároveň dobře sloužit spravedlnosti v Evropské unii. Soud také velmi pečlivě sleduje, aby všechny jeho operace byly eh, řádné a aby tady byly dostatečné interní kontroly. Eh, v roce 2016 ve srovnání s rokem 2017 je označen pozitivně. Tedy ta práce interních a externích auditorů měla velmi pozitivní dopad. A v tuto chvíli mohu pouze zopakovat, že náš soud je odhodlán pokračovat ve zlepšování produktivitě, tak abychom lépe čelili velkému pracovnímu zatížení a zároveň omezili náklady s tím spojené. Rád zodpovím všechny vaše otázky. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. A za Evropský účetní dvůr pan generální tajemník Ruiz Garcia. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Naše výroční zpráva i příloha s odpověďmi na váš dotazník je k dispozici a tam také je detailní přehled činnosti za rok 2016. Uvedu několik údajů, protože rok 2016 byl pro náš účetní dvůr velice produktivní a výroční zprávy týkající se rozpočtu Evropského eh, fondu. Tam jsme předložili 36 specifických výročních zpráv, dvě hodnocení a dokumentu k legislativnímu návrhu víceletého finančního rámce. Celkem těch zpráv bylo 93, to znamená vlastně co čtyři dny vznikla nějaká zpráva. A potom kontroly přímo na místě v 27 členských státech a asi 33 zemí, které byly příjemci prostředků z EU. Naše aktivity se zaměřovaly na priority doprava, eh, životní prostředí, klimatické změny a migrace, potom otázka hospodářského řízení. Tam jsme prováděli intenzivní činnost. Hlavními indikátory jsou pozitivní, byla pozitivně hodnocena kvalita našich zpráv a doporučení. Také se nám podařilo eh, dodržet tu průměrnou dobu 18 měsíců. Nicméně je nám jasné, že to ještě nestačí a proto činíme opatření, abychom tyto lhuty nadále zkracovali. A drželi se eh, těch 13 měsíců, jak je uvedeno ve finančním nařízení. Zřídili jsme na účetním dvoru eh, třetí komoru a také výbor pro řízení a kosti. Učinili jsme opatření pro lepší eh, vyhodnocování činnosti, tak abychom mohli eh, provádět opravdu kvalifikované audity. A také jsme vypracovali analýzu činnosti spolu, spolupráci s univerzitou Loren. Co se týče hospodářské disciplíny, zkrátili jsme o 5% pracovní místa, eh, plnění rozpočtu bylo 99%, o 16% jsme snížili překlady. A také, co se týče interních externích auditních zpráv dopadly pozitivně a všechna doporučení jsme naplnili, také jsme získali certifikát v oblasti eh, životního prostředí. A to vše se odehrává v rámci reformy, která probíhá od roku 2014 a má být završena přijetím metodiky eh, v roce 2020 18, tak jak už eh, vás o tom informoval pan eh, předseda, ale ne s dalším kolegou. Myslím si tedy, že loňský rok byl velice produktivní. Eh, účinně jsme nakládali s našimi prostředky, učinili jsme opatření pro překonávání problémů, tak abychom také splňovali požadavky účinné rozpočtové kontroly, tak jak to požaduje Evropský parlament a abychom také posílili důvěru evropských občanů. Děkuji vám. Děkuji. Paní Gresle eh, musela odejít, takže já teď eh, budu předsedat v její nepřítomnosti. A třetí řečník je z Evropského hospodářského sociálního výboru. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji vám, pane předsedo, vážená, vážený pane zpravodaji. Já poukážu na několik aspektů našich aktivit v souvislosti s absolutoriem e, rozpočtu 2016. V průběhu roku 2016 EHSV přijel 148 stanovisek a navíc ještě další dvě zprávy, takže takto přispíváme my k tomu legislativnímu procesu v Evropské unii. Kromě to zasedání EHSV, kde jsme také pořádali 237 setkání v Bruselu s nejrůznějšími organizacemi občanské společnosti nebo jejich sítěmi. To posiluje naše vazby s, v rámci občanské společnosti a posiluje to demokratický základ EU. Co se týče vašeho dotazníku, můžeme uvést to, že jsme eh, provedli několik eh, vnitrostátních debat v souvislosti s Evropským pilířem sociálních práv. Více než 1500 účastníků z více než 500 organizací se zapojilo do těchto diskusí a seznam je přiložen do tazníku. Také jsme vypracovali řadu stanovizek týkající se těch 12 misí, které jsme podnikli do zemí EU, ale i do Turecka v souvislosti s uprchlickou krizí. Co se týče rozpočtu, v roce 2016 jsme měli rozpočet 130 milionů eur. A míra implementace byla 97,55%, což bylo o 1,62% více než v předcházejícím roce 2015. Mezi lety 2013 a 2016 jsme o 3,64 Eh, zvýšili tedy míru plnění rozpočtu. Mohu vás osobně ujasnit o tom, že řádná zpráva veřejných prostředků byla u nás aplikována s tím, že jsme výdaje eh, omezili na nutné minimum. Co se týče zaměstnanců, 665 míst je nyní v rámci EHSV Učinili jsme jednoprocentní snížení v této oblasti v eh, období 2013 až 2017, takže celkem se to týká 44 míst. Dále 46, které jsme v rámci dohody poslali k vám do Evropského parlamentu. A e, i když jsme vytvořili eh, pracoviště pro překlady irštiny a chorvačtiny, ne, došlo zase k navýšení pracovních míst a šlo o to tedy udělat náležité, eh, náležité úpravy produktivity práce této oblasti. S potěšením můžu pokonstatovat, že v rámci evropských institucí jsme jedna z těch, která zaměstnává největší podíl žen, zatímco v roce 2010 jich bylo jenom 29%, nyní je to 40% a 30% je ve vrcholovém managementu a 43 v tom středním managementu. Tím máme dynamičtější pracoviště, lepší výkonnost a jsem tedy velice hrdý na tuto situaci. Co se týče eh, dohody EHSV a CDR z roku 2016, máme zde užší administrativní spolupráci v rámci EU. Združování eh, lidských zdrojů v oblasti logistiky, IT a eh, překladů umožňuje dosilo, úspor a přitom plnit požadavky obou těchto výborů. Připravuje se dohoda, ale mohu říci, že už ta spolupráce funguje opravdu dobře a mohla by být takým příkladem dobré eh, administrativní spolupráce za účelem snižování nákladů. Dále jste se nás ptali například na kooperační dohodu EHSV Evropského parlamentu. Mohu říci, že eh, to naplňování dohody postupuje dobře, ale jsem také přesvědčen o tom, že obě instituce, EHSV, Evropský parlament, mohou zde pokročit ještě dále. A jsem vám k dispozici pro vaše otázky a komentáře, které byste mohli mít. Děkuji. Děkuji vám. A další je generální tajemník výboru regionu, pan Buriňák. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poukázat na několik klíčových eh, čísel. Eh, v příslušném období roku 2016 výbor regionu vypracoval 50 stanovisek, 13 k legislativním návrhům s tím, že my jsme eh, realizovali 27 eh, občanských dialogů v 14 členských státech a středobodem našeho zájmu je politická spolupráce i s Evropským parlamentem pod vedením našeho předsedy a vašeho předsedy a vašeho předsedy konference výboru. My jsme posílili naše snahy o výměnu názorů se zpravodajem. Na naší půdě jsme přivítali 26 eh, evropských poslanců, zaznamenali jsme několik velice dobrých setkání se, se zástupci výborů Evropského parlamentu, a našich výborů byl u nás výbor Regi, Tran a samozřejmě i jsme zasedali na úrovni sekretariátů. Objevilo se nové téma v politickém kontextu a to na podzim roku 2016 šlo o mandát eh, pana předsedy eh, eh, Tuska provést další analýzu napojení občanů na Evropskou unii. A v rámci tohoto kontextu jsme už uvedli dialog občanů, o tom jsem již hovořil, dialog občanů, který proběhl v roce 2016, s tím, že my jsme si stanovili cíl dosáhnout 150 akcí s 20 tisíci občany. To je naprosto klíčový úkol, který se, dejme tomu, promítne do pocitu evropských občanů. V tomto kontextu jsme vytvořili interaktivní aplikace, která je k dispozici komukoliv, kdo by měl zájem. Občané mohou v rámci této aplikace i hlasovat, mohou tedy projevit svůj názor o Evropské unii a my v této věci úzce spolupracujeme s, i s evropskými institucemi. Pokud jde o sdělení z roku 2016, eh, strategie sociálních médií, což je akce, kterou jsme podnikli eh, ve spolupráci s vámi, pane předsedo, tak eh, v tuto chvíli intenzivněji pracujeme na ukazatelích dopadů spolupracujeme s dalšími institucemi, posilujeme školení online, což je další možnost rozšířenější komunikace. Pro nás je velice důležité, mohli si dovolit takový výhled, připravit se na evropské volby v roce 2019. My v tuto chvíli už se spolupracujeme s vaším generálním ředitelem pro komunikaci. Co se týče administrativních záležitostí, tak budeme nadále spolupracovat na otázce efektivity a účinnosti. Pokud se ohlédnete za roky 2013 až 2016, tak můžeme konstatovat, že došlo k navýšení nákladu o 11 A pokud jde o rozpočet, tak jsme obdrželi 5%, to znamená, že je tam rozdíl 6%, což je právě kompenzováno efektivitou. Podařilo se nám snížit stav o 9%, kam samozřejmě patří i 5% hranice, kterou nám překázala rada. To znamená, že v roce 2017 se dostáváme na 4,4 miliardy eh, euro v platbách ročně a to znamená mzdové náklady a my v tuto chvíli na tom spolupracujeme s našimi kolegy z Evropského hospodářského sociálního výboru a 24 pracovních pozic jsme transformovali do vašich výzkumných služeb na půdě Evropského parlamentu, což je rovněž také Eh, určitá známka eh, naší spolupráce. A já musím říct, že jsme v rámci příslušného období představili plán rovných příležitostí, rovněž také funkční manažerské struktury, které jsou středobodem eh, celého plánu, kamž patří ehm, vedoucí, manažeři. To jsou posty, které v tuto chvíli mohou obsadit naše kolegyně. Pak sem patří různé další formální struktury, které se budou starat i o další možnosti školení. Stojíme o větší zastoupení žen ve vedení. Rovněž se nám podařilo společně s kolegy z Evropského hospodářského sociálního výboru dosáhnout dalšího pokroku, pokud jde o vícejazyčnost co se týče externího nabírání, kde jsme se dostali na 17%, v roce 2017 se dostáváme až na 20%. A pak zde máme pilotní projekt společných překladů, což je projekt, který byl zahájen v roce 2016 a běží v tuto chvíli hladce a hodnocení pilotního projektu by mělo být provedeno na jaře roku 2018. Já své vystoupení uzavřu tím, že vám ještě představím mm, velice pozitivní čísla v oblasti životního prostředí. I zde jsme zaznamenali vynikající pokrok. Od roku 2009 do roku 2016 se nám podařilo dosáhnout eh, průměrného snížení spotřeby papíru, vody, odpadu a plynu o zhruba 45 a od roku 2015 do roku 2016 se podařilo vždy dosáhnout určité úspory ve výši 5%. A já bych ještě s vámi rád eh, probral určité postřehy z mé strany. Máme zde komparativní standardy v oblasti eh, bezpečnosti, jako je třeba oblast životního prostředí. A zde se trošku nacházíme v úzkých, pokud jde o rozpočet. Dalším problémem jsou informační technologie, kde se nám daří dosáhnout podobných standardů jako ostatním institucím. A pak je zde ještě další problém, a to je udržba budov, což je nepřetržitý problém s ohledem na Eh, politiku Europol, kterou nám ukládají evropské instituce. Já vám mnohokrát děkuji a budu k dispozici. Máte-li dotazy? Děkuji. Děkuji a další na seznamu je pan Geminde za úřad Evropského ombuds, paní Geminde za úřad Evropského ombudsmana. Eh, děkuji nejprve bych pohovořila o našich výsledcích, pokud jde o provádění strategie ombudsmana, pokud jde o její strategické cíle, Eh, aby eh, vše bylo relevantní, eh, aby to mělo dopad a bylo viditelné. Máme tady vaše připomínky k tomu, co navrhl ombudsman roce 2016 a měli jsme velmi dobrý výsledek. V roce 2016 jsme měli celou řadu věcí, kde mm, jsme s žádostí se vlastně stali stížnosti, například pokud jde o trh s pesticidy a potom věci v souvislosti s GMO, krmivy a potravinami, a potom různé připomínky e, k možným kandidátům na soudce a tak dále, u soudního dvora. A potom tady byla dohoda e, s Kubou a potom celá řada e, dalších etických e, věcí. Pokračovali jsme v naší strategické práci, měli jsme klíčové strategické vyšetřování, pokud jde o chemické testy, potom zacházení s osobami s postižením, potom to, jak komise přistupuje k k porušením a řízením eh, kvůli poručení a potom mm, také věci, které se týkaly střetu zájmu. Ovšem, dnes bych chtěla zdůraznit eh, naše úsilí a úspěchy, které jsme měli v souvislosti eh, s naší vlastní efektivitou. V roce 2016 jsme dosáhli významného pokroku, pokud jde o provádění rozpočtu, takže se to zvýšilo na 95,4%. Potom, pokud jde o lidské zdroje, tak během tohoto roku ombudsmanka přijela přijala eh, ambiciozní eh, rámec pro lidské zdroje s ambiciozními politikami a cíly pro další vylepšování. A eh, my potřebujeme přilákat nové talenty a pomoci našim zaměstnancům, aby rostly v pozitivním a příznivém pracovním prostředí v usnesení z roku 2015 a u příslušného absolutoria došlo k určitým doporučením a my jsme v rámci toho přijali e, pokyny e, a kodex chování, e, tak abychom vlastně měli u nás princip revolving doors zohledněn a naplňujeme naše cíle také pokud jde o pozice v managementu i v administrativě. Dále bych zdůraznila, co jsme dosáhli eh, pokud je o nakládání se stížnostmi, protože my musíme samozřejmě ošetřit včas a to je hlavní priorita eh, úřadu ombudsmana. A proto jsme se snažili vylepšit efektivitu v tomto eh, ohledu, zaměřit se na tedy ty jednotlivé případy. Přijali jsme k tomu nová ustanovení, eh, kde jsme vlastně vycházeli ze statutu, který přijal Evropský parlament. A tato ustanovení platí od září 2016 a tady to bylo nastaveno tak, abychom mohli být pružnější, abychom mohli rychleji vyřizovat stížnosti a už v tuto chvíli to přináší pozitivní výsledky. Jeden z těchto výsledků je, že téměř 60 všech stížností uzavřeme během 6 měsíců a 90 všech stížností během 18 měsíců, což je nižší než naše cíle eh, KBA, eh, kde to bylo 15 eh, a 18 takže tady opravdu tady jsme, tady jsme o 10 nad tím, co jsme si vlastně stanovili. Ehm, příští měsíc zahájíme zrychlené řízení, abychom ještě rychleji um, vyřešili stížnosti na přístup k dokumentům, kde je velice důležité, aby ty věci se vyřešily velmi rychle. Uh, a závěrem bych vás chtěla informovat o důležité změně během roku 2017 jako výsledek eh, naše, eh, našich úspěšných aktivit k zvyšování povědomí. Tady zaznamená máme velký nárůst stížností předkládaných ombudsmanovi a také počet otevřených vyšetřování. V říjnu 2017 jsme měli 517 stížností ke konci říjnu Eh, tedy o 517 stížností více než ve stejném období v roce 2016. A to je nárůst. Eh, a eh, Zále tady máme 361 probíhajících stížností ve srovnání eh, se 204 v minulý rok. Takže to je samozřejmě velké pracovní břemeno, eh, velký nárůst pracovního břemena a my máme omezené zdroje, lidské zdroje, takže abychom mohli vykonávat efektivně naši práci, tak paní ombudsmanka bude muset hledat nové zdroje v rámci rozpočtu ehm, pro rok 2019, tak abychom mohli zpracovávat tyto nové stížnosti, které navíc přicházejí od našich občanů. Děkuji. Thank you, uh, for that. The... Děkuji. A poslední institucí je eh, Evropský eh, ochránce osobních údajů a je tady pan Čivěra na vás. Paní, paní. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Řeknu několik slov týkající se mandátu naší malé instituce a výzev z roku 2016 a stručně zmíním také ten eh, follow-up eh, vašemu absolutoriu za rok 2015. Jak víte, tak naše instituce je vlastně nejmenší z evropských institucí, co se týče zaměstnanců, jich jenom 70. A máme také nejmenší evropský rozpočet, nějakých 9 milionů eur za rok 2016. Přestože jsme malí, tak náš úřad opravdu velmi bedlivě střeží svůj rozpočet a jde nám o řádné řízení jak rozpočtu, tak lidských zdrojů. Naše činnost se soustředí kolem čtyř oblastí. Za prvé informování o zpracovávání osobních dat v EU institucích a různých agenturách a orgánech Evropské unie a týká se to letos také os- zacházení osobních údajů e, v rámci Europolu. Jsme toho názoru, že instituce by zde v této oblasti měly jít příkladem. A proto považujeme tento úkol za náš hlavní úkol. Z dlouhodobého hlediska chceme e, zavést kulturu nakládání s osobními údaji, ochrany osobních údajů v evropských institucích a orgánech, tak aby to byla e, součást e, řádného řízení a zodpovědnosti. Dále informování legislátorů o všech oblastech týkajících se ochranu osobních údajů a dopadů na jednotlivce. Chceme dosáhnout dlouhodobého cíle, aby to bylo přínosné pro všechny evropské občany, aby se jich týkaly vysoké standardy ochrany osobních údajů. Třetí oblast našich aktivit je spolupráce s dalšími orgány eh, ochrany údajů v Evropě a celosvětově. Chceme dosáhnout toho, aby ochrana osobních údajů byla realitou i mimo naše hranice, protože často osobní údaje opouštějí Evropskou unii a aby zde Evropa hovořila jednotným hlasem, když hovoří o ochraně údajů. A v neposlední řadě od května 2018 EDPS poskytne sekret novému orgánu European Data Protection Board, což je jeden z nových prvků toho nového právního z rámce eh, toho známého nařízení GDPR, které bylo přijato v roce 2016, tedy v roce, za který se udělo jiný absolutorium. A chceme dosáhnout toho, aby toto nové nařízení ochrany osobních údajů se stalo realitou pro všechny naše občany Evropské unie. Dámy a pánové, upřímně řečeno, je to náročné naplňovat tyto úkoly, eh, když naše skupina lidí je menší než některé Mm, oddělení v komisi nebo v Evropské unii. Ochrana osobních údajů dříve bývala přehlížena, bylo to taková minoritní oblast pro specifické fanoušky, ale nyní je to opravdu věc, která se dostala do mainstreamu a je v jádru evropské politiky. A je to skutečně záležitost, která by měla být evropská, protože jak se praví v preambuli eh, listiny práv Evropské unie, eh, tak eh, Ochrana soukromí našich občanů je důležitá a je to něco, co je ovšem ohrožováno novými technologiemi. Takže přestože jsme nejmenší z evropských institucí a máme velice malý e, rozpočet, tak jsme velice hrdí na naši činnost a také velice e, dbáme na náležité naplňování e, rozpočtu. Děkujeme také za spolupráci s tímto výborem a Evropským parlamentem a děkujeme vám za eh, vaše podpůrná slova eh, ve vašich zprávách o udělení absolutoria. V té minulé jsme si velice vážili bodu 22, kdy jste uvedli, že ta politika snižování um, počtu zaměstnanců 5 um, by se nemělo dotknout eh, malých institucí, jako je EDPS, vzhledem k navyšování eh, počtu úkolů. Eh, my jsme zareagovali na všechna vaše konstatování a ve zprávě máte uvedené všechny detaily a uvedu jenom dvě témata, týkají se rovnosti příležitostí a etiky rovnost příležitostí. Zde jsme přijali strategii 19. Eh, prosince 2016 a cílem je mít vyváženost v této oblasti. Eh, vertikální distribuce mužů a žen na všech úrovních řízení je opravdu eh, důležitá věc a kde je nerovnováha, je třeba to řešit. Učinili jsme konkrétní e, kroky a je to blíže rozvedeno v odpovědích e, v dotazníku. A příslušné statistiky ukazují, že máme jeden z nejvyšších podílů e, žen ve vedení ve srovnání s ostatními evropskými institucemi. Etika. V roce 2016 jsme přijali etický kodex, kterým se tedy řídí všichni, kdo v naší malé organizaci pracují. Eh, vlastně od té nejvyšší úrovně až eh, po praktikanty a stážisty. Týká se to také interních rozhodnutí, které mají různé etická eh, rozhodnutí, dopady, různá disciplinární opatření a další. A také jsme jmenovali nezávislého úředníka, který má v gesci etiku a zvyše povědomí o této problematice, řeší příslušné úkoly. A první zprávu eh, nám poskytne, poskytne vedení, společnosti, eh, vedení eh, naší organizace zítra odpoledne. Ještě chci poukázat na dvě aktivity, tedy z roku 2016, které jsou relevantní z hlediska zprávy rozpočtu rozhodnutí o plánování lidských zdrojů a strategie udržení zaměstnanců a spokojenosti zaměstnanců, tak abychom měli v naší malé organizaci eh, kvalifikované a motivované zaměstnance. Přestože jsme drobná organizace, máme malý rozpočet, tak eh, bereme naše úkoly velice vážně a za posledních šest eh, Eh, roku to mm, konstatování účetního eh, dvora nemělo vlastně žádné výhrady našim závěrkám a to je právě výsledek naší tvrdé práce našeho finančního oddělení eh, DPS, takže já vám děkuji za pozornost, jsem vám k dispozici. Děkuji a nyní bychom tady mohli dát slovo panu Valimu, našemu panu zpravodaji, a potom eh, by mohly zareagovat instituce na to, co on řekne ve svém vystoupení a potom dám slovo dalším kolegům. Děkuji. Děkuji a děkuji vám a eh, za to, že jste mezi nás dorazené. My jsme obdrželi podrobné reakce na náš dotazník. za to děkuji. Dovolte mi říci, že udělení absolutoria Evropským parlamentem není otázkou jenom prověření účtů. Jde spíše o způsob, jak mohou občané zjistit, a nakonec i Evropský parlament jako jediný volený orgán Evropské unie, že prostředky Evropské unie jsou vynakládány efektivně. Evropský parlament má v tomto směru povinnost provést důkladnou analýzu a postupovat z vlastního podnětu. Jde hlavně o administrativní náklady, kde musíme dobře řešit otázku vyváženosti mezi výdaji a přínosem. Nechceme, aby docházelo k jakémukoliv plítvání. Domnívám se, že musíme společně připravit řešení, které se týká posledních let, pokud jde o udělení absolutoria. Když parlament požádá eh, radu o mm, vyjádření, tak je to jako kdyby občané sami žádali o vysvětlení a parlament má právo být informován o tom, jakým způsobem rada vynakládá své prostředky. A proto se domnívám, že rada musí zahájit otevřený dialog s Evropským parlamentem, aby tato nepříjemná situace, v které se v tuto chvíli nacházíme, už skončila. Pokud jde o účetní dvůr, tak soudní dvůr nedávno eh, představil zvláštní zprávu a po udělení absolutoria za rok 2015 bylo řečeno, že je třeba provést audit práce auditorů, neboli eh, důkladně se zaměřit na to, co podnikl účetní dvůr. Navíc eh, u soudního dvora začnou působit noví soudce, což eh, bude mít svůj odpovídající účinek. Jde o jmenování jednotných zpravodajů pro jednotlivá řízení. A co se stane, pokud taková osoba bude nepřítomná, protože bude třeba nemocná, nebude to mít nějaký dopad negativní na probíhající řízení, bude mít soudní dvůr systém náhrady takové osoby, bude fungovat systém rotace. V, v roce 2015 podle informací eh, obecný eh, soud přidělil více než 40 eh, případů způsobem jiným, než je ten systém rotace. Může se k tomu nějak soud vyjádřit? A pak ještě se chce zeptat na potíž eh, s pořizováním požadovaných eh, dokladů. Je to je naprosto zásadní. My spolupracujeme se všemi institucemi a proto je třeba mít možnost přístupu ke všem dokladům, zvláště pokud jde o doklady, které jsou chráněny povinností mlčenlivosti. Byl nějaký jiný problém, který zaznamenal účetní dvůr, pokud jde o přístup k informacím, které byly takto chráněny? Nedávno došlo k určitému případu, který jsme nakonec řešili na výboru EKON. S tím eh, souvisí i další eh, problémy tohoto typu v jiných výborech v říjnu proběhlo slyšení týkající se prodloužení mandátu jednotlivých členů účetního dvora a nakonec došlo k tomu, že údajně měl jednoho z těchto členů prověřovat OLAF. Co se týče proplácení nákladu, to má podepisovat je generální tajemník. Tak se chce zeptat, jestli proplacení těchto výloh bylo tehdy podepsáno. Můžete nám to nějak vysvětlit? Navíc tam byly dva případy hlášení eh, whistleblowerů na adresu OLAF. Máte k tomu nějaké podrobnější informace? A my jsme byli písemně vyrozuměni o tom, že účetní dvůr snížil uh, měsíční leasingové platby za vozidla. Můžete nám k tomu uvést podrobnější informace? Eh, náklady a dopad na životní prostředí těchto vozidel jsou samozřejmě velmi důležitým aspektem týkajícím se všech institucí, zvláště Evropského parlamentu. My bojujeme velice eh, důkladně za to, aby naše kolegové se všichni byli této problematiky eh, vědomi. Mm, eh, výborný, výbor regionu a Evropský hospodářský a sociální výbor. Z těch odpovědí nám vyplývá, že Evropský hospodářský a sociální výbor se snaží zlepšit svoji práci tak, jak reaguje na Evropský parlament prostřednictvím pravidelných výměn informací na půdě výboru. Co však podniknete s těmito výstupy? Jakého výsledku se podařilo dosáhnout z hlediska evropských institucí. Je také třeba říci, že výbor regionů pořádá 26 dialogů a prostřednictvím online šetření získal asi 9 tisíc Um, reakcí od občanů, což znamená, že je to demokratická efektivní instituce, ale chci se zeptat, co podniknete s těmito výsledky. Pak se chci zeptat na případ McCoy. To je velice nešťastná záležitost, která trvá už několik let. Ochrana whistleblowerů musí být zaručena na všech úrovních evropských institucí. Několik generálních tajemníků se tohoto tématu dotklo průběhu dneška. Já bych rád viděl maximum úspor. Chceme každý rok dosáhnout ještě efektivnějšího nakládání z prostředky Evropské instituce. A teď nehovořím jenom o ostatních institucích, hovořím i o Evropském parlamentu. A proto je třeba vyslat jasný signál, že jsme poblíž evropským občanům a že s nimi mm, soucítíme, protože oni musí velice často učinit určitou oběť a my bychom měli učinit to samé. Pokud jde o část osmou, to znamená úřad ombudsmana, tak zde bych poprosil o vysvětlení mm, nesprávné zprávy prostředků, eh, co se týče dvou sídel Evropského parlamentu. Je to první příklad eh, neúsporného vynakládání prostředku. Z výroční zprávy vidím 32 zpráv o agenturách a 16 z nich bylo k parlamentu. Můžete nám prosím dát ještě další informace. Také vidím, že 30 šetření se týkalo nedostatečné transparentnosti nebo nedostatečnému přístupu k informacím, dokladům. A já bych rád požádal všechny instituce, které jsou zde zastoupeny, aby vykázaly větší transparentnost. Pokud jde o část devátou, eh, evropský dohled. Mám dotaz. Vytvoření dohledové rady mělo velký dopad na rozpočet. A tak bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké náměty k optimalizaci vynakládání prostředků. Také nám řekněte pár slov k rovnosti pohlaví a k vyváženosti zastoupení eh, obou pohlaví. Také by mě zajímalo, jestli je kladená pozornost na optimalizaci nákladů v tom smyslu, že nechceme nakonec zjistit, že došlo k nepřiměřenému plítvání. To je totiž nakonec veliký bod. Pak mi prosím dejte další informace týkající se konference pro zaměstnance. To stálo asi 118 euro na osobu bylo to 12 000 euro dohromady, protože se účastnilo 60 osob, bylo to, byla to akce, která se jmenovala Way Days a ostatní instituce, jako třeba výbor regionu, vynaložil méně než 40 euro na osobu na den. Jak to, že je tam takový ohromný rozdíl? Měli bychom se starat o každý haléř. A závěrem mi dovolte obecnou připomínku k věci. Obecně bych rád, aby nám jednotlivé instituce více vysvětlily otázku sociálních a společenských akcí, včetně sociálních činností, jako jsou eh, podpora různých klubů a kulturních a rekreačních činností. Například v roce 2016 účetní dvor na tohle vynaložil asi 260 tisíc euro a Evropský hospodářský sociální výbor asi 150 tisíc. Podobně účetní dvor. Já si myslím, že všechny instituce by nám měly jasně říct, co eh, financovaly a v jakém rozsahu. Také by mě zajímalo, jaké hmatatelné výsledky se dostavily, co se týče snahy o ochranu whistleblowerů. A pokud jde o snížení nájemného, tak bych rád, abyste nám řekli víc, co jste v tomto směru podnikli. Řekněte nám také pár slov k vašim budoucím plánům. Máte už eh, plán v oblasti stavu zaměstnanců a eh, výhledu na Brexit, jaké postupy chcete realizovat a mají o tom vaši zaměstnance už dostatečné povědomí v tuto chvíli? Děkuji vám za účast a za tento rozhovor a v tuto chvíli už předávám slovo kolegům, kteří položí další dotazy. Děkuji. Okay, thank you, Mr. Valley. You... Děkuji, pane Vali. Ano, um, vy jste um, to udělal velmi dobře, položil jste všem institut, um, položil jste všem institucím nějakou otázku a možná, že teď bychom mohli teď vyzvat všechny v opačném pořadí. Možná, že Úřad pro ochranu údajů by mohl odpovídat jako první. Děkuji, pane předsedo. Ano, byly tady v zásadě dvě otázky, které nám byly položeny. Jednak k EDPB a jak chceme optimalizovat stroje a druhá otázka k výdajům Ehm, pokud jde o naše výjezdní eh, zasedání, pokud jde o EDPB, tak to je pro nás eh, skutečná výzva, protože jsme malá instituce a teď máme tedy poskytnout nezávislý sekretariát pro eh, tento nový útvar a my jsme tady poskytli všechny naše údaje. Vytvořili jsme tady ehm, příslušný plán, kterým přidělujeme zdroje tomuto novému orgánu. Eh, začíná to rokem 2015 a je to naplánováno až do roku 2020, kde vlastně dojde postupně k nárůstu eh, každý rok o 2-3 zaměstnance, tak aby ten růst byl, pokud jde o rozpočtové výdaje, snesitelnější. A zároveň jsme se dohodli s, touto, s tímto novým evropským orgánem, že budeme některé zdroje, které nám jsou poskytnuty ze strany EDPS, sdílet. Tedy vše, co souvisí s lidskými zdroji, administrativou, rozpočtovými věcmi, vše, co se týká logistiky, tak to vše eh, je to právě EDPS a to nám uspoří velké prostředky, protože nemusíme replikovat všechny tyto věci pro EDPB eh, e a zároveň EDPS. Nemusí to být zdvojené. A, ale přesto to bude velká výzva, protože eh, Evropský úřad pro ochranu údajů, který se má zabývat sankcemi, které budou eh, uvalovány na mm, technologické firmy, tak eh, tam asi s těmi omezenými zdroji to nepůjde a bude zapotřebí v budoucnosti ty zdroje navýšit. Pokud jde o výdaje na ty výjezdní eh, akce, tak ty informace, které jsou poskytovány, ehm, vlastně hovoří o tom, že budeme mít pouze jedno výjezdní zasedání, jedno zase, výjezdní zasedání pardon, za celý rok 2016 jsme měli jedno vězdní eh, zasedání, ale zaplatili jsme tam i tu akci z roku 2015 a proto se to dostalo do mínusu, ale je to pouze účetní záležitost. A, a eh, tato politika, politika těch výjezdních zasedání je pro nás velmi důležitá. Jsme přesvědčeni, že je to vynikající příležitost pro naše zaměstnance, aby eh, vedení poskytli zpětnou vazbu a aby si promluvili Eh, o širokých souvislostech naší práce, takže je to velmi užitečné, pokud je o lidské zdroje. A také se všemi zaměstnanci diskutujeme o našich politikách. Například v roce 2015 jsme diskutovali o strategii ETPS s našimi zaměstnanci a na základě toho se donímáme, že je to opravdu přínosné, i když samozřejmě souhlasíme s tím, co říkal pan Vali, tedy že je nezbytné abychom vždy měli na paměti, že nakládáme z prostředky daňových poplatníků a proto musíme jednat zodpovědně při vynakládání těchto peněz. Paní Gwinda, um, Evropská ombus, z úřadu Evropské ombudsmanky děkuji za tyto dotazy. Pokusím se odpovědět na to, uh, jaký str- jaké místo jaké sídlo. My si myslíme, že to je politická otázka, pokud je o ty otázky k transparentnosti, tak tady vám děkujeme za to, že jste to uvedli, protože máme eh, kategorii pro 86 eh, nebo je tam 30 věcí, které jsme klasifikovali jako eh, vědné dokumenty a ale jinak samozřejmě chceme, aby instituce byla transparentní pro občany. To vyplývá i z našeho průzkumu, který jsme měli v roce 2016 o tom, do jaké míry jsou přístupné dokumenty v souvislosti s trialogem, aby byly k dispozici více eh, informací, také pokud jde o princip revolving doors eh, mezi veřejným a, a soukromým sektorem a potom, aby um, aktivity lobbingu a tak dále byly transparentní a poté pak jsou tady ty klasičtější věci, které se týkají přístupu k dokumentům, to může být zamítnutý eh, eh, přístup k nějakému rozsudku nebo k nějakému dokumentu a v agenturách tam je celá řada ehm, také kritických informací a jde o přístup k těmto. Mnozí občané po nás chtějí, abychom eh, ověřili, zda výjimky ehm, Ehm, které udělily instituce na základě nařízení 1049 opravdu eh, to bylo řádné, nebo jak to je, tedy, jak je s tím nakládáno a jinak se to dostane před soudní dvůr. Potom tam máme některé specifičnější záležitosti. My jo, třeba naše zaměstnance vybízíme, aby chodili po schodech a tak dále. No a mm, pak jsou tam tedy mm, další věci a e, tam věci mm, pravidelně diskutujeme s našimi kolegy na našich setkáních. Děkuji. Thank you. And next is the... Děkuji. Dále výbor regionu. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o přidanou hodnotu, Uvedu několik čísel. Nejen, že pořádáme nějaké akce, to samozřejmě patří k naší aktivitě, ale vedle těch dialogů máme také statutární záležitosti, statutární události, ale máme novou strategii v oblasti komunikace a tou jsme velmi zvýšili naši mediální viditelnost a a měsíčně tady máme asi 900 článků v tisku za měsíc tedy a to odráží aktivitu našich členů. Každý měsíc tady máme také články v tisku o e, našich členech a to je velké e, navýšení. A pokud jde o další aktivity e, ročně, tak tady organizujeme největší konferenci v průmyslu o komunikování Evropské unie, to je novinářská akce a dále také společně s generálním ředitelstvím Regio eh, organizujeme největší událost v Bruselu, eh, pokud je o financování evropské infrastruktury, kde eh, ročně to představuje asi pět tisíc expertů, kteří se tady v Bruselu sejdou. A Ehm, je to zkrátka takový, eh, takové konce, taková koncentrace expertů v Evropě potom. A, a eh, pokud je o rok 2017, tak eh, tady jsme se zaměřili i strategicky, pokud je o Evropský týden měst, tak tady jsme se zaměřili na soudržnost a partnerství v oblasti soudržnosti a spustili jsme takovou podporu pro Evropu solidarity a pro trvalou podporu nových členských států a těch států, které význa, výrazněji potřebují soudržnost. To není v podstatě nic úplně nového, ale stále více to využíváme strategicky. Například Evropský týden měst a regionů a partnerství v oblasti solidarity, kde spolupracujeme s komisařskou Kretu a s dalšími eh, útvary nebo orgány, zejména také s Evropským parlamentem. A pokud jde o McCoy, tak bych chtěl zdůraznit, Chtěl bych zdůraznit, že Evropský soudní dvůr eh, tam 14. Eh, prosince proběhne eh, v této instituci slyšení, kde čekáme na rozsudek Evropského soudního dvora někdy v polovině příštího roku tedy. A my samozřejmě litujeme toho, že tento případ Eh, nebyl ještě ukončen a že tady je několik různých řízení a rozsudků a tak dále. A chtěl bych říci, že pan McCoy eh, z právního pohledu neustále požaduje finanční kompenzaci a, ten, a, a teď on, on eh, pokud je Evropský parlament tvrdí v souvislosti s whistleblowingem, a tedy toto jeho tvrzení bylo v podstatě Evropským soudním dvorem zamítnuto, protože to, jak on to prezentuje, tak to soudní dvůr nepřijal jakožto whistleblowing, protože soudní dvůr potvrdil na černé na bílém, že nebyl schopen tady doložit, že opravdu došlo k porušení postupu o whistleblowingu těch oznamovacích postupů. A pokud jde o whistleblowing jako takový, jsem velmi rád, že vás mohu informovat stejně jako minulý rok, že ke konci roku 2015 jsme zřídili společně s dalšími institucemi, s Evropským a hospodářským výborem, nové postupy v oblasti eh, informování whistleblowingu a ten proces již tedy eh, běží, bylo to aktualizováno a jsme tedy v takové formě, v jaké bychom měli být. A chtěl bych vás ujistit, když se vrátím k panu Mikoji, Mikojovi, že budeme plně respektovat jakýkoliv rozsudek Evropského soudního dvora a, a okamžitě na to zareagujeme, tak jako jsme učinili v souvislosti s dalšími rozsudky Evropského soudního dvora. Tak, tak to bude i v tomto případě. Pokud je o sociální opatření, uvedl bych, že Ehm, tady je to eh, velmi umírněné. Tady jsme investovali 20 tisíc euro a náš eh, zaměstnanecký výbor nebo výbor pro zaměstnanecké otázky to používá na, nebo využívá k různým akcím pro naše zaměstnance, sociální věci. A eh, pokud jde o tedy Brexit, tak Tady asi řeknu to, co je zřejmé. Samozřejmě, že děláme vše, co je v našich silách, abychom se připravili na to období, protože my všichni eh, víme, co ehm, nás čeká, ale v tuto chvíli jsme ve stejné situaci jako všechny ostatní instituce, tedy že zatím ještě nemáme eh, jasné ukazatele nebo jasné eh, informace o tom, co to vlastně bude znamenat. Naši experti Eh, spolupracují s dalšími institucemi a snaží se, abychom eh, začali eh, již s předstihem spolupracovat v této oblasti a náš příslušný ředitel v oblasti lidských strojů a v té příslušné eh, pracovní skupině na internacionální úrovni eh, apeloval na to, aby se začal řešit Brexit, ale eh, kvůli politickým nejistotám samozřejmě přesto všechno musíme ještě dále vyčkávat, až budeme mít přesnější informace, až padnou nějaká rozhodnutí. Ale samozřejmě si uvědomujeme, že to bude nemalá výzva a že, mm, že to zkrátka bude něco, na co se budeme muset připravit a to se také snažíme. Děkuji za odpovědi. A nyní Evropský hospodářství a sociální výbor. Máte možnost zareagovat. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za jeho komentáře i otázky, které položil. Zvláště děkuji za ten komentář týkající se nás. Přidaná hodnota legislativní činnosti EHSV myslím, že ji můžeme vyhodnocovat a poměřovat a sice kvantitativně i kvalitativně. Z kvantitativního hlediska tak e, to je velmi souhrně pojato v odpovědi číslo 3 dotazníku. Chci jenom připomenout, že členové EHSV se e, zapojili do 81 zasedání výborů nebo interskupin a také členové Evro- poslance Evropského parlamentu se zúčastnili více než 30 zasedání EHSV a 33 zasedání se pořádalo e, takových, kde se tam zúčastnili zpravodajové EHSV a Evropského parlamentu. je třeba zde zohlednit celý ten legislativní cyklus a chci zde potrhnout i ten kvalitativní aspekt zapojení těch eh, konzultativních orgánů, což je EASV eh, a výbor regionů, je důležitý, protože analyzujeme různé legislativní oblasti a můžeme poskytnout třeba Evropskému parlamentu různé nové myšlenky, názory a vstupy. A a e, také e, například to a, e, středisko EPRS Evropského parlamentu také využívá naše vstupy. Jak už uvádíme také v dotazníku, tak jsme vlastně identifikovali čtyři oblasti, kde vlastně můžeme ještě dále i zvyšovat systematičtější činností naši přidanou hodnotu a to, že ta spolupráce eh, členů EHSV a Evropského parlamentu bude intenzivnější a také, že se zintenzivní spolupráce sekretariátu eh, obou organizací. Potom otázka týkající se sociálních videů. Zde asi máte na mysli uh, tu položku 1632 a pokud to tak je, tak mohu říct si toto více, než polovina videů se týká podpory mobility a využívání veřejné hromadné dopravy. A Nejsou to jenom ty různé cyklistické projekty, ale jsou to také mm, různé e, možnosti předplacení veřejné dopravy, protože máme zde výrazná omození dopravě v oblasti parkování z minulých let, takže na to je třeba poukázat. A potom ta další část, která je menší než poloviční, nějakých 40%, to je příspěvek pro interinstitucionální centrum, eh, které tam podniká několik kroků, které také vidíte ve svých podkladech. Co se týče otázky whistleblowingu, my jsme přijali interní rozhodnutí v této oblasti a potom proběhla intenzivní informační kampaň pro naše zaměstnance a jak píšeme v dotazníku, tak eh, zde žádný případ whistleblowingu nebyl, nicméně musíme být připraveni na to, že pokud něco eh, se stane, tak na to musí být nastavené náležité postupy. A potom otázka týkající se eh, Brexitu. Kolegové už se k tomu tématu vyjádřili a já se k němu mohu připojit. A mnohem obecně chci říct, že se na to musíme připravit. A být připraven neznamená jenom to, že se zmenší tady ten eh, počet členů, protože to také řešíte v Evropském parlamentu v eh, ústavně právním výboru, ale bude to mít i dopady na rozpočet a na zaměstnance. Takže co se týče rozpočtu 2019 a 2020 a víceletého finančního rámce, tak už to musí zohlednit. Ale otázka jak, protože ještě nemám žádná tvrdá data, takže se to dá těžko udělat, ale aktuální situace posledních hodin hmm, jistě zase něco změní a jakmile budeme mít nové informace, tak vás budeme informovat protože v roce 2019 je to takže část roku bude vlastně 28 a potom 27. Děkuji. A není účetní dvůr. Prosím, můžete zareagovat. Merci, monsieur le président. Si vous permettez, je vais par... děkuji. Pokud dovolíte, tak se podělím o odpověď s naším generálním tajemníkem já jsem právě chtěl hovořit s generálním tajemníkem účetního dvora. Thank you very much. Děkuji. Pokud jde o první otázku a pokud jde o přístup k informacím a dokladům Evropské centrální banky, tak to je jediný případ, který jsme zaznamenali v naší instituci. Samozřejmě pokud se objeví další případy tohoto typu, tak na ně upozorníme. Potom pokud jde o otázku OLAFu, tak eh, zde mi dovolte vysvětlit, že došlo ke dvěma případům whistleblowerů v roce 2016. To jsou nakonec ty případy, které se objevují v našem dotazníku, takže hned naváži. Eh, došlo k několika obviněním týkající se našich členů. My jsme poslali informaci Olafu a Olaf se rozhodl zahájit správní šetření. V tuto chvíli toto správní šetření běží. My musíme dodržovat zásadu prezumce neviny, zároveň však spolupracujeme s Olafem a čekáme na konečnou zprávu. Jak určitě pochopíte, nemůžeme se více už proto, že běží šetření a my chceme jeho platnost dodržet. Pak jste se mě ptali, zda jsem schválil tu platbu. Odpověď zní neschválil. Já jsem neschválil žádnou z pladeb, který se týká šetření OLAFu. Vždycky to byl buď předseda, anebo příslušný člen, který eh, podepsal platbu. Co se týče otázky vozidel, tak eh, po výběrovém řízení, které jsme zahájili s dalšími institucemi, zvláště s účetním dvorem, tak jsme snížili měsíční platby za vozidla a to se promítne ve chvíli náhrady těchto vozidel do úspory 100 tisíc, 100, 10 tisíc až 180 tisíc ročně, protože to bude jenom ten pronájem a dojde k dalším úsporám v dalších oblastech, jako je například využití šoférů a podobně. Pak zde je otázka výdajů na společenské akce. Pokud dovolíte, tak vám k tomu pošlu písemný přípis, protože si myslím, že dostanete ucelenější obrázek. Pokud jde o whistleblowery, tak my jsme přijali v roce 2014 nová pravidla, která posilují roli whistleblowerů. A krom jiného jsme na našem intranetu a internetu zveřejnili eh, určité informace prostřednictvím eh, transparentního portálu. Tam jsou všechny informace týkající se programu Whistleblowerů k dispozici. Pak pokud jde o Brexit, tak my samozřejmě čekáme na ujednání mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Následovat bude další jednání. Jediná věc, kterou jsme provedli, a to je tedy s ohledem na péči řádného hospodáře, že už několik let se snažíme najít maximum úspor v našem rozpočtu a snažíme se tyto úspory naplnit. Rovněž jsme provedli analýzu fungování institucí, pokud dojde ke škrtům rozpočtu. My v tuto chvíli netrpělivě čekáme, co vyplyne z následných jednání. Děkuji. Děkuji a dále soudní dvůr. Nás velice zajímá, co nám řeknete, co se týče dopadu Brexitu, protože se mi zdá, že pokud eh, má být Spojené království dále podrobeno pravomoci Evropského soudního dvora, tak tam bude potřeba určitá eh, přechodná období. Děkuji. Začnu otázkou, kterou položil pan předseda, eh, pardon, pan zpravodaj Vali. Nejprve pokud jde o návazná opatření v souvislosti s doporučeními účetního dvora ve zprávě o revi, revizi výkonnosti, e, náš e, dvůr pozitivně přijal tuto zprávu pokud jde o opatření, kterými máme vylepšit nakládání e, s případy e, v posledních letech a to i v tom, kde jsou doporučení, e, jak lépe řídit jednotlivé případy a tam to tedy ještě vše zkoumáme. Soudní dvůr eh, tady nad těmito věcmi uvažoval již před touto zprávou a před těmito doporučeními, ehm, před tímto výkonnostním auditem. Eh, zvažovali jsme o tom, jakým způsobem eh, vylepšit, pokud jde o informatiku, zpravování našich věcí, jak tedy nakládat s těmi aplikacemi a studujeme v tuto chvíli projekty, které by mohly pomoci, abychom se posunuli tím směrem, který naznačoval účetní dvůr. Přijali jsme již eh, opatření eh, během eh, samotného výkonu tohoto auditu a také v říjnu, abychom lépe vypracovali harmonogram a lhůty tak, abychom to měli lépe odstupňováno podle jednotlivých typů eh, sporů a podle toho, jak jsou jednotlivé záležitosti složité. Soudní dvůr bude i nadále samozřejmě informovat účetní dvůr a i Evropský parlament a zejména tento váš výbor o opatřeních, který, které budeme přijímat při provádění doporučení účetního dvora. Druhá otázka se vztahovala eh, k absencím kvůli eh, nemoci osob, které eh, se zabývají zpracováváním jednotlivých případů. A eh, my máme takové postupy u nás, že pro každou věc stanovíme jednoho referenta, i když existují i případy, zejména velmi komplexní a rozsáhlé, u, zejména u tribunálu, kde někdy je stanoveno více referentů, kteří eh, zpracovávají jednu pří, jeden případ anebo nějaký soubor souvisejících případů. A eh, když jeden z nich eh, chybí kvůli nemoci, tak díky tomu, že tam je ten druhý, tak je možné pokračovat eh, a ten vlastně může ho zastoupit. Obecně je to tak, eh, že existuje pouze jeden referent a v případě, že ten onemocní, tak je to zkrátka mm, problém a referenti nejsou nemocnější než jiní zaměstnanci, je to zkrátka fyziologická záležitost a pro takové případy máme samozřejmě opatření, jakmile ta osoba onemocní příliš dlouho a překročí to e, nějakou vhodnou dobu, e, přijatelnou dobu. A musíme si uvědomit, že tady ta práce je kolegiální v rámci toho celého kabinetu, takže jsou tady i e, jiní referenti, kteří pracují pro jednoho soudce a ti mohou být e, vyzváni, aby e, se věnovali té práci toho chybějícího referenta. Ovšem, když ta nepřítomnost je příliš dlouhá, tak soud potom eh, díky statutu může najmout další pomocné eh, pracovníky, kteří nahradí toho nemocného, aby se eh, zajistil hladký běh všech věcí. Třetí otázka se vztahovala k rotaci při přidělování věcí, případů ehm, ehm, soudcům v tribunálu a Tady my jsme v tom dotazníku odpověděli, eh, že 40 těch případů je přidělováno mimo systém eh, rotace eh, v rámci toho systému. Proč je tady to číslo tak vysoké? Je tomu tak, protože je tady vlastně velmi specifická Eh, stránka těchto sporů. Tam eh, je mnoho velmi obsáhlých dokumentů a mnoho faktů a velmi často dochází k odvoláním ze strany různých fyzických eh, nebo právnických osob proti jednomu rozhodnutí. Tady ty věci spolu velmi souvisí, několik případů spolu může souviset a to je velmi důležité. A to hraje roli zejména v těch případech, nebo ano, právě v takových případech my potom tam uděláme tu výjimku z toho systému rotace, protože díky tomu jeden soudce se může postarat o všechny případy, které spolu vzájemně souvisí a které třeba spochybňují eh, správnost jednoho rozsudku. A tento přístup má eh, zajistit větší efektivitu a také konzistenci v rozhodování. Takže eh, to je kritérium, které je transparentní a i když to třeba vede k tomu, že mnoho případů je přiděleno mimo systém rotace, tak je to výhodné a transparentní a souvisí to zkrátka s tou povahou eh, věcí. A není taková obecnější otázka, která byla položena všem institucím, a to se týkalo rozpočtového plánu a zaměstnanců. Pokud jde o Brexit, poté tedy, co Spojené království opustí Evropskou unii, o tom již hovořil náš kolega. Tyto otázky pravidelně řeší kolegium um, vedoucích administrativních, máme tady pravidelné kolegium a dochází k velmi častým kontaktům s komisí, která má nejlepší informace o tom, jak probíhá vyjednávání se Spojeným královstvím. Takže eh, samozřejmě instituce to sledují společně ale soud tady zatím ještě nevytvořil nějaký eh, plán, který by schrnoval důsledky Brexitu eh, pro rozpočet a lidské zdroje. K sociálním aktivitám. Eh, výdaje soudu pro rok 2016 za sociální záležitosti to je 21 900 euro a my vám to samozřejmě můžeme podrobně eh, dát k dispozici. Eh, jak, z čeho se vlastně skládá toto číslo, v jakých oblastech eh, tady bylo vynaloženo eh, co. A pokud jde o whistleblowing, tak tady pokračujeme v naší práci a v našem rámci, kde vlastně v roce 22. února jsme tam vlastně vytvořili nějaká opatření, která zajišťují právo na informaci a ochranu eh, informátorů. A v roce 2017 byla přijata iniciativa vytvořit jednotné eh, ustanovení, eh, které by shodnovalo všechna opatření, která vycházejí z různých právních nástrojů soudu a kde vlastně eh, se doplňuje příslušné nařízení eh, tím, že se přijímají další ustanovení o nakládání eh, s takovým poskytováním informací třeba i v případě vyšetřování a tak dále. Soud tady klade velký důraz na informování personálu. Chceme, aby tady bylo co největší povědomí u vedoucích eh, o tom, jaké jsou jejich povinnosti, jaké jsou jejich práva a eh, jaká ochrana komu náleží v této souvislosti. Děkuji. Hlásí se ještě tři další kolegové. Prosím vás, abyste byli přesní a eh, slovo má Sala Franka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zástupcům účetního dvora a dalších institucí, které mezi nás dorazily na jednání o udělení absolutoria za rok 2016. A dovolte mi se podělit o několik postřehů pravodaje ohledně eh, spolupráce rady, která nevždy spolupracuje, nevždy reaguje na dotazy Evropského parlamentu. To je hlavní nedostatek, který je třeba napravit. A když se podívám na zastoupení jednotlivých eh, orgánů a institucí, tak pokud jde o soudní dvůr, tak závazek týkající se misí a pladeb se do veliké míry liší. Já jsem si podrobně přečetl odpověď na dotazník, který jsme obdrželi. Samozřejmě, že je těžké odhadovat náklady přesně, ale zde máme úplně jiné číslo, které se týká předpokladu a potom, které se týká skutečných výloh. Možná byste se k tomu tady mohli vyjádřit. A, tak pokud jde o velikost instituce a dohled, tak zde samozřejmě dává smysl, abychom měli maximum eh, fanoušků na Twitteru, takže chápu cíle, které v této věci sledujete, pokud jde o Twitter, pokud jde o termíny 18 měsíců místo 13 měsíců, termíny pro zveřejnění, to máme eh, uvedeno v cílech. Nevím, proč tam dochází k prodlení. Je to způsobeno větší pracovní zátěží? Samozřejmě zástupce účetního dvora už to částečně vysvětlili. Pak k Brexitu co se týče účetního dvora, tak se zamýšlím nad tím, co se stane s těmi třemi člensk- členy. Pokud jde o Evropský hospodářský a sociální výbor, chtěl bych položit stejnou otázku, jako ji položil zpravodaj. Jak můžete zle- zlepšit dopad stanovisek Evropského hospodářského sociálního výboru ve spolupráci s Evropským parlamentem. Už jste o tom částečně hovořili, já bych rád ještě navázal a položil otázku, jakým způsobem si myslíte, že to bude řešeno v tom stávajícím zpomalení, k němuž došlo za Junkerova předsednictví. Údajně to prý mělo svůj dopad na pracovní zátěž, navíc došlo k poklesu účastníků, kteří se školí online. Můžete nám říct si víc eh, pár slov k tomuto? Proč tomu tak je? Zpráv eh, je 12, bylo jich 15. Úřad ombudsmana. Vy jste hovořila o případech které se objevily v souvislosti s bojem proti podvodným jednáním. A já bych se rád zeptal, jestli ombudsman někdy odeslal stížnost eh, orgánů pro eh, boj proti podvodům. A poslední dotaz eh, se týká digitalizace a dohledu mm, nad ochranou dat. Existuje nějaká průřezová řešení, která by nám umožnila hovořit stejným hlasem? Já myslím, že to je klíčová otázka. My sledujeme velice pečlivě harmonogram, co se týče zveřejňování zpráv a doufáme, že se vše podaří stihnout v termínu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych zde vyšel z těch písemných odpovědí institucí a děkuji všem, kteří se sem dostavili do této rozpravy. Začal bych soudním dvorem a otázkou číslo jedna. A v této souvislosti se chci zeptat. Příspěvek 19 000 euro na stěhování, nakolik je to přeměřené přejmenování soudce? Byl to soud pro veřejnou službu a on už při nastoupení své činnosti věděl, že ta činnost bude vykonávána jenom tři a půl měsíce. Potom otázka číslo 16, 15 událostí v rámci Away Days a vydali na to 11 tisíc euro v výboru regionu v eh, soudním dvoru za 10 500 uspořádali dvě akce a to bylo ještě ve vlastních prostorách. A mě by zajímalo, jak byste to vysvětlili zvídavému daňovému poplatníkovi. A potom k řízení. Mm, management Report 2016, eh, kde velká část stažistických míst byla neplacených. Proč a jaké jsou zde vaše plány? Potom účetní dvůr, otázka číslo 13. Zde bych se zeptal, jak zlepšit ten nesoulad, eh, co se týče genderové vyváženosti ve vedoucích pozicích a také co se týče zastoupení jednotlivých členských států, které je velmi nerovnoměrné. A Evropský hospodářský sociální výbor. Proč 19,5 milionů eur na cestovní výdaje jsou dvakrát tak vysoké jako ve výboru regionů a do jaké míry zde vidíte potenciál možných úspor? A k otázce 31 Eh, síť eh, důvěrných poradců, tu jste využili 20krát. Chci se zeptat, zda tady taková ochota vlastně sdělovat takové případy se zvýšila v rámci vzniku této sítě a potom se chci zeptat ostatních eh, institucí, nakolik si myslíte, že by to bylo užitečné i pro vaše instituce mít takovouto síť? informátorů. Potom výbor regionu, otázka číslo dvě. Rok 2016, tehdy se zpětinásobil u vás počet osob eh, mm, zaměstnaných eh, prostřednictvím agenturního zaměstnávání. Je to u vás strukturální postup, protože jinde zase snižujete stavy a jaké, eh, jaká byla jejich pracovně právní situace těchto lidí, kteří byli zaměstnáni v souvislosti s pracovně právní situací řádných zaměstnanců. A potom otázka číslo čtyři, práce s veřejností, jak může zlepšená spolupráce s parlamentem a komisí zvýšit veřejné povědomí a například uspořádat více eh, dialogu s občanů než jenom 26 dialogů ve 14 členských státech. No a na závěr k Evropském ochránci osobních údajů v písemních eh, odpovědích často, často uváděli non-applicable. E, ovšem, někdy to není smysluplné, protože otázka je, jak se zlepší pracovní, pracoviště, pracovní prostory a odpověď je, e, e, není to adekvátní otázka. A podobně také například v oblasti sexuálního obtěžování bychom uvítali přesnější informace. Děkuji, já jsem se také zapsala na seznam řečníků a chci se jenom zeptat soudního dvora a týká se to první otázky z dotazníku. Obsadit místo soudce na soudu a za čtyři a půl měsíce se ten soud ale ruší a vybavíte toto místo eh, vlastně paušální platbou a stěhovací eh, platbou E, příspěvkem 47 tisíc euro. Mě by zajímalo, koho to napadlo obsadit toto místo. A druhá otázka se týká toho místa soudce a vy neodpovídáte. A minimum, které by člověk očekával, by bylo poskytnutí odpovědi. A proto vás snažně žádám, abyste zodpověděli otázku číslo dvě. Protože jistě jste schopni zodpovědět protože eh, u vás také vlastně jsou ty informace o výběrových řízeních a výběrových kritériích. Opravdu to není žádná radost řešit otázku soudního dvora, protože nedostatečná transparentnost je opravdu nápadná, protože už zde vyvíjíme úsilí několik let. Eh, je 15 týdnů soudních prázdnin, čtu z podkladů a také je zde 27 stran o, kde je seznam vlastně externích aktivit a soudců a generálních advokátů. Máte nějaký přehled, jak velká pracovní doba vlastně to je? Protože jistě je to také důležitá činnost, ale tu tedy příslušní e, netráví na pracovišti. Tak na to se chci zeptat. A dal zde byl e, případ penzionovaného soudce, pana Deluse, který řekl, že náklady na IT jsou příliš vysoké. A potom otázka využívání služebních automobilů a řidičů. Tam bylo uvedeno, že řidiči v členských letí do členských států, aby tam tady mohli vozit příslušného soudce a potom se zase dopravují zpátky do Lucemburska. Mě by zajímalo, jestli je to pravda, kolik takových případů v roce 2016 bylo. Klidně nám to můžete napsat i písemně. A viděla jsem, že tady soudci pracují i na Silvestra, že bylo i silvestrovské setkání na Maltě. Zajímalo by mě, jestli tam se potom jede služebním vozem a jestli za tímto účelem tam se musí letecky dopravit řidič ten soudce, který o tom hovoří, asi ví, o čem hovoří. My to nevíme, ale rádi bychom to věděli. A tady měli bychom se o tom také pohovořit s panem Griffierem, protože to, co eh, tady předložil, je asi opravdu celá závažná věc. No a teď tu máme problém, není moc času. Musíme to tedy uspíšit a chci všechny požádat, aby nehovořili déle než dvě minuty. Soudní dvůr dostane čtyři minuty, protože těch otázek na něj bylo více. Začali bychom, možná začneme účetním dvorem. Prosím, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Celé se ptal na ten průměr 18 měsíců pro ty speciální zprávy. Já už jsem úvodem uvedl, že Víme, že je tady ta lhůta těch 13 měsíců, eh, kterou nedodržujeme, ale je třeba zohlednit, že v roce 2016 jsme měli 36 takových zpráv a to je opravdu rekordní číslo v historii naší organizace. A zároveň pracujeme intenzivně na zkrácení lhůt, učinili jsme příslušná organizační opatření a také metodologická opatření. Takže pevně věříme, že se ty lůti nadále budou zkracovat, jak, tak jako se zkracovaly v minulých letech a doufáme, že příští rok budeme moci eh, předložit čísla, která budou uspokojivější. Potom otázka týkající se těch tří eh, britských ředitelů a pěti dalších zaměstnanců. Učitní dvůry ostatní instituce zde samozřejmě čekají na dohodu se Spojeným královstvím Myslím, že zde padne nějaké společné rozhodnutí všech institucí týkajících se britských zaměstnanců, týká se to ředitelů i dalších zaměstnanců a účetní dvůr zde bude aktivní stejně jako všechny ostatní instituce. A potom ta otázka, která zde zazněla na otázku genderové vyváženosti. Ano, i my si ten problém uvědomujeme. Podařilo se nám zde pokročit ku předu. V minulých letech vypracovali jsme plán pro zlepšení genderové rovnosti. První úspěchy už se dostavily v roce 2017 také, takže proti minulosti už je to zlepšení. Co se týče to rozložení podle českých států, tak účetní dvůr nemá nastavená kritéria pro nějaké rozdělení funkcí podle státní příslušnosti takže podle statutu úředníka aplikujeme pouze eh, kritéria kvalifikační a nikoli no, kritéria státní příslušnosti. EHSV, prosím, na dvě minuty. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat španělsky. Ano. Legislativní cyklus má samozřejmě dopad na konzultační orgány Evropský hospodářský sociální výbor a výbor regionů. A předseda komise pan Juncker konstatoval, že bude až do léta příštího roku předkládat další návrhy a my samozřejmě budeme naši práci uspůsobovat tomuto výhledu. Pokud jde o Evropský hospodářský a sociální výbor, tak krom standardní práce, kterou realizujeme dle smlouvy, kdy jednáme jako základna pro občanskou společnost, pořádáme akce, tak krom toho realizujeme ještě další činnosti, vyhodnocujeme politiky, provádíme analýzu ex post, kterou často Evropský parlament eh, sám žádá. Často ji žádá Evropská komise. Žádají nás o provedení analýzy stávající legislativy, což je něco, co jen doplňuje práce, kterou jsme již odvedli. A to je základ naší práce. Je pravdou, že vy jako zákonodárce určitě víte, že eh, tento základ je ten podstatný. Pak ještě se vyjádřím k otázce 13 k vyváženosti mezi zastoupením pohlaví. Musím říci, že ačkoliv jsou tato čísla dobrá, tak se nám zatím nepodařilo dosáhnout toho, čeho jsme dosáhnout chtěli. My jsme měli plán na rok 2017 až 2020, kdy jsme chtěli diverzitu a vyváženost v rámci Evropského hospodářského sociálního výboru ještě posílit. 40% je dobrý cíl, ale myslím si, že i ten musíme vylepšit a existují různé možnosti, které můžeme realizovat ještě v následujících letech. Pokud jde o cestovní výdaje a srovnání s výborem regionu. Nemohu hovořit za výbor regionu, mohu hovořit za EASV. Jsou to náklady a výdaje standardní činnosti našich členů. Musím říct, že částky a parametry jsou přesně překopírovány z pokynu Evropského parlamentu. To znamená, že Evropský hospodářský sociální výbor uh, přijal vaše doporučení v rámci absolutoria a rozhodnutí Rady z října 2015 ubírá podobným směrem. To znamená, že tyto cíle se přesně eh, upínají na práci Evropského hospodářského sociálního výboru. Pokud jde o ty eh, důvěrníky, to bylo vynikající řešení z roku 2014. Musím říct, že to je uh, určitá varianta prevence, která vytváří možnost pro všechny v případě problémů či konfliktu na někoho se obrátit a hledat řešení. Pokud existuje možnost správně řešení, tak eh, jsou tyto kroky podniknuty. Bylo takto zahájeno 20krát s žádným výsledkem. My ovšem eh, v této snaze nadále pokračujeme. Eh, eh, eh, response to Mr. Já zareaguji na pana Salafranku, pokud jde o toto řešení, tak my jsme jej představili v roce 2015. Generální ředitelství Um, Evrops, uh, uh, Evropská komise, celá řada univerzit, Evropská investiční banka a další orgány, strukturální investiční fondy se podílali. my jsme používali infografiky, eh, kvízy, eh, online možnosti a aplikace. Zde je i v, v rámci tohoto školení možnost získat diplom. My máme První číslo to je 5000 účastníků, které bude růst v následujících letech. Myslím, že je zde další možnost spolupráce asi i s Evropským parlamentem. Pokud jde o počet stanovisek, na což navazoval i pan Salafranka, tak my jsme připravili 50 stanovisek a 13 z nich se týká legislativního návrhu. To je něco, co odráží naši strategii my se musíme soustředit na klíčové záležitosti. Ono stanovisko není totiž závěrem naší práce. Je to spíše začátek, protože my se podílíme na celém legislativním cyklu. Aliance soudržnosti je dobrý příklad. My pracujeme na strategickém plánování už několik let. A pak jsou další klíčové legislativní návrhy, které se připravuje, zpracovávají například na téma rozvoje venkova což ehm, nám leží na srdce. Pak změna klimatu, k tomu byla původ, nedávno akce v Bonu za zastoupení amerických ehm, starostů. Kron, ehm, Herr A nyní reakce pro pana poslance. Co se týče toho, čemu vy říkáte agenturní zaměstnávání, tak na to bych, dovolíte-li, zareagoval písemně abychom si lépe rozuměli. Co se týče zlepšení interakce mezi evropskými institucemi, dovolte mi k tomu říci toto. Právě pracujeme na tom, abychom to učinili, protože letos jsme neměli těch akcí 26, ale řádově to bude nějakých 100 akcí ke konci října a pro příští rok plánujeme celkově, takže i když teď započteme rok 2016 až 2017, tak eh, bychom měli mít celkový součet nějakých 150 akcí. A nám se nelíbí nějaké formální návštěvy, my máme i takové neformální setkávání kolegů generálních ředitelů pro informace a spolupracujeme velice konstruktivně a těšíme se na spolupráci v souvislosti s evropskými volbami a strategií do roku 2019. A Eh, u nás byla ta strategie vysvětlena. A všechny ty akce um, chceme tedy udělat formou synergie, to znamená, že bychom chtěli, aby tam bylo více poslanců z Evropského parlamentu, přáli bychom si, aby ale my tady hovoříme o roce 2016, takže prosím, udělejme to obráceně. A slovo má paní eh, Quinde. Velmi stručně, pokud v rámci vyšetřování zjistíme, že jsou tím dotčeny eh, zdroje eh, evropských institucí, tak to samozřejmě nahlásíme Olafu a i když z více rozstrance něco podobného k nám donese, tak to samozřejmě také Olafu sdělíme a stejně tak si myslíme, eh, že eh, mm, zkrátka, jak se něco takového bude dít, tak eh, i my předpokládáme, že i Olaf nás bude informovat. Pan Semironovas. Hm. Děkuji. Eh, chtěl bych eh, zareagovat na to, co říkal pan Kon. Omlouváme se za používanou terminologii. Um, a faktem je, že my jsme tady neměli žádné případy um, takového obtěžování nebo takových stížností, ale eh, pokud by k nás o informaci o těchto věcech vyzval ombudsman, tak samozřejmě uh, Eh, jsme odpověděli non-applicable, to znamená, že to není případné, ale samozřejmě příště můžeme odpovědět i podrobněji pan Salafranka. Děkujeme za podporu, děkujeme za ty otázky, které jste nám zaslali. Eh, my se zaměřujeme na ochranu velkých dát a my se zabýváme uplatňováním nového nařízení o ochraně údajů a náš eh, příslušný eh, dohled eh, chce zajistit, aby Evropa hovořila jednotným hlasem v této věci. Slovo má Evropský soudní dvůr. Čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu prvním dotazem, který se Eh, zabýval rozdílem mezi závazky a skutečnými výdaji, pokud jde o mise. Již jsme to vysvětlovali ve v odpovědi na dotazník, ono je obtížné předem stanovit eh, výdaje v této oblasti, protože ono se to může rok od roku velmi lišit. Musíme zdůraznit, že to mohou být poměrně nízké částky a Eh, naši členové velmi často reagují na pobídky členských států, eh, v soudní oblasti můžou tam být různé pozvánky na eh, kolokvium nebo nějaké protokolární záležitosti a to je vše velmi nalhodilé, takže není snadné předem tyto věci naplánovat, i když my se samozřejmě velmi snažíme ještě více eh, propracovat metody pro předvídání těchto záležitostí. Odpověď na druhou otázku pana Franky, hm, tady hm, bych hm, odpověděl písemně. Třetí eh, osoba, která vystoupila, položila otázku, ke které se připojila paní předsedkyně. Jde o náklady na přestěhování eh, jednoho našeho eh, člena eh, soudní, soudu pro funkcionáře a tam šlo o vyplacení těchto nákladů na přestěhování a tady my máme příslušný eh, režim, který tyto věci určuje a administrativa nemůže nic jiného, dělat nic jiného, než uplatňovat eh, pravidla, která mm, určují členům určitá práva a to přijali legislativní instituce Evropské unie, takže tady opravdu nemá eh, náš soudní dvůr žádnou, žádný prostor na vlastní úvahy nebo za vlast vlastní ovlivňování této věci. Další věc, co se týkalo přiměřenosti výdajů v rámci um, výjezdních zasedání, která nebyla ve skutečnosti skutečnými výjezdními zasedáními, protože se to konalo buď v prostorách soudu nebo v, v jiných evropských institucí. A my jsme se tady snažili zkrátka maximálně limitovat počet dní eh, výjezdních zasedání mimo. Tak to bylo i v roce 2016 a já vám tady rychle ty věci Ehm, uvedu v číslech, pokud jde o počet akcí i účastníků. Měli jsme, tady samozřejmě může i dojít k nějakému rozdílu, eh, protože tam je to průměrně 160 euro na osobu a eh, někde to je 51 eura na osobu a rozdíl může souviset také s programem, s podmínkami toho daného vězního dne, eh, když je tam někdy nějaký externí konzultant a tak dále. Eh, a, a tady ale nehovoříme o nějakých závratných částkách, je to poměrně eh, přiměřené. Samozřejmě, eh, že bychom vám to mohli písemně podrobně předložit, to je možné. Pokud jde o stáže bez odměny, tak soud během roku 2017 eh, proskoumal otázku eh, odměňování eh, za stáže a to ve světle rozhodnutí evropské mediátorky pro příslušné služby a tam se vlastně v tuto chvíli vypracovává nový rámec pro eh, stáže mm, našeho kabinetu. To jsou ty, eh, které v tuto chvíli nejsou odměňovány a na tom se tady pracuje. Otázka číslo dvě eh, v dotazníku se vztahuje k podmínkám jmenování eh, soudce eh, v tribunálu pro eh, funkce veřejné zprávy, funkcionáře veřejné zprávy a tady soud pečlivě odpověděl na všechny otázky, ale pouze v případě, že to dovolali naše pravomoce. Tady jde o postupy, které nejsou v moci našeho soudu a některé ty věci, o kterých se tady hovoří, nejsou přesné, protože se hovoří o španělském soudci, ale ty dva soudci, o které jde, eh, nebyli Španělé, ani jeden z nich. A soud eh, v žádném případě se každopádně nemůže vyjádřit k řízením, eh, které se ho nedotýkají a které nejsou v jeho pravomocích. Eh, tam někdy eh, se může stát, nebo tady jeden ten člen eh, má pracovat i pro soud, ale přesto nejsme zodpovědní za tuto oblast. Potom um, soudní prázdniny. Tady možná je to zavádějící pojem. Tady jde o to, že soud pracuje, ale nezasedá pokud to není naléhavé, jsou to týdny, kdy zaměstnanci soudce každou, soudu každopádně pracují. Um, Eh, je to postup, který má usnadnit věci advokátům, eh, protože soudní prázdniny jsou institucí, která je známa v mnoha členských státech a my se tím pádem snažíme lépe organizovat eh, práci soudu, jak vnitřně, tak i směrem na venek. A my jsme zveřejnili také aktivity soudů, externí aktivity soudů, tak jak, bylo, jak jsme o to byli požádáni. Eh, my jsme to eh, tady předložili tomuto výboru i Evropskému parlamentu. Tyto eh, aktivity jsou veřejné, což je veřejně známé, což je samozřejmě správné a ono to závisí na mandátu jednotlivých soudců. Soudci samozřejmě většinu svého času věnují zpracovávání jednotlivých případů ale do jejich mandátu spadá také to, že se setkávají se svými protějšky z národních soudních systémů a, a, um, a poskytují související uh, aktivity. A toto je uh, jejich část nebo Eh, doba z jejich práce, která, kterou nelze přesně odhadnout, ale spadá to tedy opravdu do jejich pracovní náplně. A bylo to, bylo, eh, u jednoho soudce to bylo odhadováno příliš, eh, jako příliš dlouhá doba, ale to je čistě subjektivní odhad. My jsme byli vyzváni, abychom prostudovali nový systém, integrovaný systém, mnohem modernější a možná, že investice do informatiky um, ty zatím ještě nebyly um, tou privilegovanou cestou, ale teď to zkoumáme a přáli bychom si, aby náš informatický systém byl zkrátka výkonnější. Budeme se tím zabývat. Potom využívání e, řidičů pro služební účely. Um, to už tady bylo zmíněno a já mohu pouze zmínit iniciativy, které přijal nedávno soud na doporučení vašeho výboru a Evropského parlamentu. Využívání eh, řidičů bylo eh, podrobeno určitému rámci a eh, řidiči mají různé administrativní a logistické úkoly během doby, kdy nemusí e, přepravovat e, naše pracovníky, takže podporují naše služby e, i v naší, vlastně pomáhají, vypomáhají nám snížit celkový počet zaměstnanců a pokud jde o vozový park, tak ten byl snížen v souvislosti s iniciativou pro rok 2016. Generální tajemník našeho soudu právě hovořil o této věci, kde my jsme se snažili mm, spojit naše služby s jinými institucemi, abychom snížili naše náklady, pokud jde o údržbu vozidel. A Eh, Tedy v roce 2016 Soudní dvůr přijal nová pravidla, kde bylo možné snížit eh, měsíční částku za nájem vozidel a eh, sníži, prodloužit dobu nájmu a ovlivnit limit pro používání vozidel. Teď tady máme strop například pro ekologická vozidla zvýšený, protože ty chceme povzbudit, chceme povzbudit jejich používání. Ano, eh, tam bylo řečeno, že e, z 1300 euro to bylo sníženo na 800 euro, pokud jde o pronájem vozidla, ale tady, bylo, e, tady byla položena otázka, jestli e, členové používají tato vozidla i během volného času. Ale na to jste neodpověděli, bohužel se nám nepodařilo tu otázku pečlivě zodpovědět, ale mm, doufáme, že to přijde potom písemně. Dobře, děkujeme vám za výměnu a slovo má zpravodaj. Grazie, prezidente, rapidamente. Děkuji vám, paní předsedkyně, jenom stručně na minutku, protože už eh, jsme tom tím strávili mnoho času. Chci poděkovat všem generálním tajemníkům za jejich informace a v příštích týdnech se setkám s eh, ostatními stínovými zpravodaji, eh, s zástupci, kteří jsou zde dnes, SAD, EPP i s dalšími stínovými zpravodaji. A já doufám, že generální tajemníci budou ochotni zodpovědět i další otázky, protože chceme mít opravdu co nejkompletnější zprávu, která bude obsahovat fakta. Chceme se tedy nyní s kolegy a kolegyněmi pustit do této práce a věřím, že letos to bude ještě lepší než v předchozích letech. Děkuji, tak jsme na konci tohoto bodu pořadu jednání. Lituji, že máme takový sklus, nyní bod číslo 4, transparentnost svěřenských fondů. Měla by zde být vyměna názoru s ředitelem generálního ředitelství DEVKO a generálním ředitelstvím NIR. Omlouvám se, že máme takový sklus, ale když musíme vyslechnout tolik zástupců, tolika organizací, ono se to neděje tak často, je to jednou do roka, tak je tu riziko, že se to protáhne. Kdo z vás dvou chce začít tématu svěřenských fondů EU a jejich transparentnosti? A prosím, informujte nás také, eh, v kolika těch svěřenských fondech jste zapojeni svým generálním ředitelstvím. Pan Manservízy bude mít slovo jako první, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hlavně hovořit o e, Valeckém nouzovém fondu pro Afriku, potom e, Svěřenském fondu pro střed Afriku, Beku fond a fond vyplývající z mírové dohody. Všechno je to zapojené do finančního nařízení, to je tedy ten nástroj, který používáme k implementaci naší rozvojové polotoky. Každý z těch fondů vznikl eh, ve svém čase, valeta, potom beku na základě žádosti eh, Středoafrické republiky a pro ten kolumbijský fond to platí také. A to bylo to také v souvislosti s summitem EULAC. Takže právně je to vše zapojené do finančního nařízení a politicky vzato eh, došlo k tomu tehdy, kdy zde opravdu eh, byla vysoká politická potřeba vyjádřit naše odhodlání řešit situaci. Jde o to, abychom reagovali rychle a efektivně a na místě. Tyto cíle jsou možná v konkrétnostech rozdílné, ale všechno to muselo být efektivní a rychlé vzhledem k povaze potřebné činnosti. Evropský parlament o všech těchto fondech každý měsíc dostává zprávy, informace o výkonnosti a zprávu o činnosti. A poslanci se mohou eh, eh, eh, zúčastnit jako pozorovatelé vlastně zasedání řídícího výboru. Jste vždy vítáni a vždy vítám také zapojení parlamentu a účast zástupců parlamentu, aby lépe rozuměli tomu, co zde vlastně děláme. Co se týče výkonnosti fond Beku, to je ten první, vznikl v roce 2014 a má momentálně rozpočet 232 milionů 113. Eh, je vlastně z eh, té konference dárců. No, vyplaceno 47,7 milionů a členské státy přispívají 28 tohoto fondu, do tohoto fondu. Takže nejsou to jenom naše interní peníze, ale také to přitahuje peníze z členských států a co se týče účinnosti a dopadů, tak milion občanů Středoafrické republiky z 4,5 milionu nějakým způsobem využívá těchto příspěvků, zvláště v oblasti zlepšování um, zdraví bezpečnosti a usměřování. Dále Kolumbijský svěřenský fond, jak už jsem zmiňoval, tedy proces usměřování a setkání EU lag takže ten fond začal fungovat loni v prosinci. Cílem je tedy e, postarat se o stabilní mír. Nyní je tam 95 milionů z EU rozpočtu a příspěvky z 19 států Evropské unie, což je 25 částky v tomto svěřenském fondu. Takže vidíte, i ten přitahuje financování z více zdrojů. Kromě těch klasických aktivit, tak eh, na říjnovém setkání v Bogotě jsme přidali jeden specifický indikátor týkající se reintegrace bývalých bojovníků FARC do ekonomických činností, což je nám samozřejmě velice komplikovaná složka implementace míravé dohody. A potom ten eh, Valecký studentský fond pro Afriku, ten je největší a nejambicioznější. Momentálně 2,9 miliard eur je rozpočet tohoto fondu a Skládá se z příspěvků z nejrůznějších e, nástrojů DCI, ENI e, a dalších e, donos, equal. A co se týče těch příspěvků dárců, tak není to na té žádoucí úrovni, ale je to alespoň těch 12%. A některé členské státy, zvláště Německo a Itálie, Eh, tam se zvyšuje viditelnost těchto států. Asi budeme mít i možnost diskutovat zde o dopadech. Eh, chci jenom říci, že z této částky 2,9 miliard 1,9 miliard eh, jsou peníze přislíbené pro schválené projekty a to je docela hodně a asi eh, těžko bychom to z nějakého jiného nástroje poskytovali. Takže byly zde podepsané smlouvy a vidíme, že je třeba samozřejmě zde zlepšovat zvláště tu implementaci i ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, nicméně ten pokrok je opravdu značný a my vás průběžně informujeme. Samozřejmě monitorujeme situaci a Týká se to ten, v rámci toho strategického rámce fondu máme zde 19 makroindikátorů které tedy pokrývají strategické priority a také jsme se eh, rozhodli použít eh, veřejně dostupný eh, systém vyhodnocující výsledky a potom máme náš interní monitoring. Takže to je aktuální situace. Byla to pouhá slova na úvod a jsem vám k dispozici abych zodpověděl vaše otázky, tak abychom si vyjasnili fungování těchto svěřenských fondů. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Donesl. Děkuji, paní předsedkyně. jsem moc rád, že tady s vámi mohu dnes zasadat a že mám možnost této výměny názoru se účastnit. Já se budu soustředit na eh, Svěřenecký fond pro svěrskou krize. My zde máme severoafrické okno v rámci eh, fondu eh, Valeta a pro uprchlíky v Turecku. A základním předpokladem je, že zde existuje největší migrační krize od druhé světové války, kdy miliony lidí přicházejí o obydlí a pro Evropskou unii to znamená, že pomoc těmto lidem a pohostěnost těmto lidem je velkou odpovědností a velkou výzvou. A my v tuto chvíli projednáváme nástroj právě v tomto kontextu. Svěřenecký fond, eh, tento nástroj nám ukázal, eh, že je velikou předanou hodnotou, pokud jde o naše pohotovost reagovat na krize tohoto typu. Musíme mobilizovat a zlepšovat eh, prostředky, které jsou k dispozici prostřednictvím jednotného evropského mechanismu. Je možné eh, fungovat eh, přeshraničně v rámci několika zemí kdy není žádnou překážkou geografická vzdálenost. Zároveň dochází k tomu, že Evropská unie je hybnou pákou a dárcem, který reaguje a koná. Pokud jde o severoafrické okno eh, toho nouzového fondu, my jsme byli schopni eh, mobilizovat 300 milionů euro velice rychle a 295 bylo eh, už účel vyvázáno na konkrétní projekty, z toho 131 milionů už eh, je i smluvně dojednáno a 60 milionů bylo vynaloženo. My podporujeme eh, místní samozprávy, dobrovolníky, migranty, kteří jsou velice často v hrozných podmínkách táborů, což říkám s velikým vykřičníkem, a zároveň podporujeme i integrované řízení těchto toků na hranicích. Zároveň je zde možnost dobrovolného návratu, což eh, se stalo, to se financovalo v případech, eh, kterých bylo 4700. Další zdravotnická pomoc byla pod, po, po, poskytnuta dalším. Eh, spousta uprchlíků se dostala mm, z těchto táborů. 2000 rodin má podporu prostřednictvím ION a toto hodnocení se provedlo v celé řadě místních samozpráv s ohledem na jednotlivé oblasti, jako je eh, školství, zdravotnictví a eh, hygiena vody. Z hlediska budoucnosti to bude veliká výzva, ať už jde o implementaci nebo jiné oblasti z jediného důvodu, že nejsme přímo v terénu a totiž nemůžeme dohlížet nad financování. 5 milionů uprchlíků v sousedních zemích, 1 milion v Evropě a 6,6 milionů eh, lidí, kteří přišlo o, o obydlí v Syrii. To destabilizuje region a ovlivňuje Evropu. A syrský, syřenecký fond už funguje tři roky už, vyvuka, vy, už vynaložil 1 miliardu euro. Uh, eh, 1,3 milionu euro bylo mobilizováno, dostává se to k 1,5 milionům syrských uprchlíků a celých, eh, celým komunitám v Iráku, Libanonu, v Arménii, na západě Balkánu. Z toho 1,3 miliardy Eh, byla, je, eh, byla tato částka už eh, účelově vázána a 400 tisíc bylo už vynaloženo s tím, že 1,2 bylo smluvně vázáno. Jde o zlepšení hospodářských příležitostí, živobytí, lepšího vzdělání, lepší kvality vody a lepšího zdravotnictví. Společně s UNICEFem Svěřenecký fond poskytl 7 10 tisícům eh, libanonských dětí základní zdravotnickou a psycho logickou péči spolu s různými univerzitami. Svěřenecký fond investoval 50 milionů pro uprchlíky na vyšší vzdělání, na asi 4 tisíce stipendií a jazykových kurzů a poradenství s dánským Červeným křižem včetně Libanonského červeného kříže, eh, jordánského, tureckého, egyptského a dalších. Seřenecký fond eh, vynaložil 300 eh, milionů na právě účely týkající se zdravotnictví, školství a živobytí. V Turecku jsme vynaložili 2,1 miliardy, z toho 1,7 miliardy už bylo smluvně vázáno 920 tisíc bylo vynaloženo za posledních 18 měsíců a my do konce roku budeme těch 300 eh, eh, eh, miliard alokovat. Jedna mm, jeden milion dostává v tuto chvíli elektronické poukaze, aby měli možnost eh, za to zakupovat eh, zboží a eh, pořizovat služby. Působíme v šesti provinciích v Turecku, financujeme školy kde se učí 25 tisíc žáků, 15 tisíc mladých uprchlíků se podílí nad neformálním vzděláváním a 9 tisíc dětí dostává peníze na dopravu. 5600 učitelů jazyků dokončilo vzdělávání v červenci 2017 a 400 tisíc zdravotnického personálu eh, jež eh, provedlo mm, další školení a 20 tisíc syrských pacientů eh, už zaznamenalo léčbu prostřednictvím Svěřeneckého fondu. Paní předsedkyně, za komise a pro tuto e, sněmovnu by mělo být nejdůležitější, e, jak se bude Syřecký fond nadále profilovat, co se týče svého záběru a proto je důležité zapojit do této práce Evropský parlament dopředu, informovat jej o realizaci příslušných činností v rámci fondu a uh, mít přístup k výročním zprávám Evropského parlamentu, včetně certifikovaných eh, výročních zpráv a účetních závěrek. Je důležité provádět eh, přeskum i každou, každý měsíc eh, mm, výkazu z evropského rozpočtu jsou to finanční rozhodnutí, rozhodnutí o financování, která se každý měsíc činí a tam, kde je nutná, nutný, nutná předchozí konzultace, vždy eh, eh, Evropský parlament do celé věce zapojujeme, včetně jeho výboru. Pravidelně sdílíme s Evropským parlamentem informace jako dnes a hovoříme o tom, jakých výsledků bylo dosaženo. Stefano hovořil o, o pozorovatelích za jednotlivé výbory Evropského parlamentu na zasedáních a strategických radách Svěřeneckého fondu a řídícím výboru Svěřeneckého fondu. A příslušné dokumenty jsou k dispozici na příslušných webových stránkách generálního ředitelství. My to nečiníme proto, abychom jenom plnili své povinnosti. Činíme to proto, že třeba to udělat. Tyto problémy a výzvy jsou tak zásadní, že třeba, aby komise a Evropský parlament spolupracovali. Já jsem přesvědčen o tom, že tomu tak v budoucnu bude. Děkuji. Děkuji za vysvětlení a vyzývám kolegy, aby připojili své otázky k mým, abychom uspořili čas. Když se podíváme na svěřenecké fondy a když si uvědomíme, že když eh, Eh, tam jsou k dispozici určité peníze, tak potom to může vést ke smysluplným věcem, o tom asi nikdo nepochybuje. Ale když se teď eh, uvědomíme, že tady máme 1,4 miliardy euro, eh, které šly do těchto fondů a z toho um, 347 um, šlo od dalších dárců, tak je 8,3%, 92% pochází z rozpočtu EU, ať je to přes Evropský rozvojový fond nebo přes rozpočet EU a pod 10 od dalších dárců. Takže proto si klademe otázku, e, proč má něco takového smysl? A já si říkám, jestli to není pouze takový elegantní způsob toho, aby eh, Evropská komise eh, mohla eh, si ve, ve správním rozpočtu za administrativu tedy naučtovat dalších 7%. Takže co to má za smysl? když tedy takto rozdělujeme naše peníze. Můžete mi to vysvětlit, potom už nebudeme mít žádné další kolo Eh, na otázky. Takže teď se prosím přihlašte, pan Seller. Ano, to je jedno. Eh, jedna věc, nebo jedním cílem těchto fondů bylo, že tady bude další doplňkové financování k tomu, eh, co tady pramení z evropských zdrojů. A já si myslím, že můžeme téměř říci, že to stroskotalo, když pouze 8 Ehm, pochází z jiných zdrojů 2,9 eh, <laughs> miliard z, EDE, e, z Evropského rozvojového fondu a 62 milionů od členských států Norska a Švýcarska a další eh, zdrojem eh, tady nejsou uváděny podle podkladů komise a No, ono to tedy není vůbec jednoduché to, jak to tady bylo řečeno, přes webové stránky se dostat k té realizaci. Valeta proběhla v listopadu před dvěmi lety eh, a na tomto kongresu bylo dohodnuto, že tady budou existovat další nástroje eh, aby eh, byly ošetřeny otázky migrace spolu s africkými zeměmi a ono to tak lehce bylo nadneseno řečníky že v tuto chvíli zatím ještě nejsme ani v té implementační fázi, ale ve fázi přípravné. A já jsem se eh, díval na to, komu jsou ty projekty zadávány a v podstatě jde o rozvojové agentury nebo agentury rozvoje pomoci členských států, ať je to Španělsko, Itálie nebo Lucembursko, Německo eh, s tou svou agenturou. Eh, což znamená, že my vlastně dáme dohromady evropské prostředky, uděláme si externí zprávu, potom ty projekty předáme partnerům, kteří to mají zrealizovat, a ti zase pochází z členských států, které by měly vlastně do, poskytnout doplňující prostředky při řešení naléhavých problémů a miliardy bereme z evropského rozpočtu, ať už je to Evropský rozvojový fond nebo vlastní rozpočet Evropské unie. Eh, DCI a eh, to byly vlastně peníze, které byly již vyčleněny na nějaké programy. A eh, není to snad již tak důležité ty naše cíle, které jsme měli v Evropském rozvojem fondu, že z toho můžeme ty peníze teď takto výjímat a převádět do svěřeneckých fondů? Já mám pocit, že tady k tomu vzniká opět ještě dodatečné velké administrativní eh, břemeno, aby se eh, tam vybíraly ty projekty a ti, kdo je budou provádět. A no, pokud je o zástupce africké společnosti, tak ty se na mě obracejí a po dvou letech po konferenci v Lavaletě se mě ptají, kde jsou ty peníze, eh, protože oni z toho nevidí ani euro. Takže jak to je s viditelností tohoto financování Evropské unie? A Eh, myslíte si, že to je vnímáno lidmi v místě, eh, že to je podpora Evropské unie? Eh, protože tam, je, tam, jsou, tam působí nejrůznější agentury OSN a národní podpůrné programy, to jsem tam viděl, ale chyběly mi tam právě evropské programy a zároveň víme, že Evropská unie je jedním z největších finančníků, eh, kteří podporují tyto programy. Takže tady opravdu to musíme, eh, musíme mnohé změnit a, a eh, my se nemůžeme tvářit, že jsme největším dárcem uh, to samo o sobě nestačí. My opravdu musíme být viditelní přímo v terénu, přímo v té praxi, aby lidé viděli, že jim to pomáhá. Paní Schmidt, děkuji. Ano, kolegové už kladli otázky, já bych se k něm ráda připojila. Myslím si, že to jsou opravdu ty základní věci. Jenom bych to trošku doplnila. Víme, a například jsme to viděli loni na té misi, že jsme vlastně partneři UNRA, kteří už eh, eh, vlastně více než 60 eh, let řídí ty palestinské tábory, řeší ty konflikty a teď by mě zajímalo, jak to vypadá z pohledu komise, když třeba máme ty konflikty v Africe, aby tam také nedocházelo k nějakému řízení konfliktu a za 60 let se někdo ptal, tak co jste tam vlastně udělali. A když máme tedy jako těžiště stabilitu a řízení, tak jak konflikty nejenom řídit, ale jak jim třeba bránit nebo dokonce řešit. A potom, zda by nás komise mohla informovat, kolik eh, prostředků z těch svěřenských fondů nejde mezinárodním organizacím, protože víme, že je řada případů třeba EDF kdy ty peníze jdou jedna ku jedné do OSN a e, OSN to potom dává, předává dále a EU pak není vidět. Takže kolik z těch peněz jde třeba přímo neziskovým organizacím a existují nějaké prahové částky, o kterých se říká, tento práh nesmí být e, vlastně překročen, e, nesmí se jít nad něj, nebo jakým způsobem se vybírají neziskové organizace, jsou nějak vybírány, Dostávají to jenom ty, co jsou na místě, ano nebo ne. Jak je to s transparentností a kritérii transparentnosti, stejně jak už zde zaznělo. Ta otázka, jak se vůbec ty projekty vybírají, jak jsou doprovázeny a vyhodnocovány. Budu se těšit na odpověď. Děkuji, pan kolega Celer ještě něco chtěl stručně. Ano, jenom ještě krátce ten nouzový svěřenský fond EU Afrika, tak Alžírsko, Egypt, eh, Libie a Tunisko také dostává docela značné prostředky. Ale tyto státy nejsou členy AKT. A Evropský rozvojový fond je ale zaměřen na členy AKT, tak jaké rozložení těch prostředků, které vstoupily do toho svěřenského fondu, co z EDF jde pro státy AKT, co je z politiky sousedství a co zde jde těmto pěti zemím, protože měli bychom to, myslím, mít jasně oddělené, odkud se ty peníze berou a kam putují. Děkuji, pan kolega Salafranka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem toho názoru, že si musíme zde opravdu vyjasnit fakta. Když se podíváme podrobně na zprávu účetního dvora za rok 2016, tak zjistíme, že rozpočet Evropské unie je nastaven tak, aby poskytoval eh, střednědobě, dlouhodobě finanční prostředky pro předvídatelné události, ale píše se tam také, že je zde málo flexibility v evropském rozpočtu pro nepředvídané události. A generální ředitelství nám zde dnes vysvětluje nové nástroje, které mají řešit akutní problémy, pro které možná ty stávající mechanismy nedostačují. Proto jsem toho názoru, že je třeba si připomenout, že náš účetní dvůr v souvislosti eh, eh, mm, také vlastně dohlíží na zprávu eh, Evropského rozvojového fondu. Aha. Mm, zprávu provádí komise a Evropský účetní dvůr na to dohlíží, ale je to financováno z prostředků členských států, nikoli z rozpočtu Evropské unie. To tady neznamená, že by nové e, fondy nepřinášely problémy s transparentností. Od toho zde máme generální ředitele, aby nám to vysvětlili. jak zde lze zapojit Evropský parlament a jak má být zapojen Evropský parlament, abychom se postarali o větší transparentnost a účinnost těchto fondů. Jinak se mohu jedině připojit k tomu, co už říkala paní předsedající týkající účinnosti těchto nových finančních nástrojů, které samozřejmě mají svůj důvod na základě zprávy účetního dvora. Děkuji, já bych se ještě připojila s jednou otázkou. Právě probíhá trialog ohledně revize finančního nařízení a asi zrovna zítra budeme řešit ty svěřenské fondy. A já mám takovou myšlenku, že by se dohodlo, pokud se EU nepodaří zajistit 20% od jiných dárců nebo členských států, že prostě takový svěřenský fond po roce necháme být. A to by mě zajímalo, jak se k tomu staví ti dva pánové. Kdo z vás chce začít? s odpovědí? Mám servízy, prosím. Thank you, thank you, um, I think... Děkuji. V první řadě několik eh, vysvětlení, pokud tedy mohu zareagovat. A pak ještě úvaha, co se týče budoucnosti. Abych to dovysvětlil, Svěřenecký fond není doplňkový nový nástroj, je to způsob, jak eh, my nakládáme prostředky prostřednictvím cílů a způsobů, které jsou už součástí jednotlivých nařízení. To znamená, že prostředky ECI se vynakládají v eh, prostřednictvím jednotlivých kanálů, prostřednictvím jednotlivých eh, zemí. To není tak, že bychom vymýšleli nový nástroj, to není ono. Ty cíle a způsoby jsou už dány v jednotlivých nařízeních, jinak by to totiž působilo zmatky, protože bychom eh, věcně vlastně skrývali jeden nástroj do jiného. Tak to není, je to ECI, ENI, všechno je Eh, řešeno příslušným účinkem, což samozřejmě by bylo v opačném případě i protiprávní, pokud jde o výsledky. Já myslím, že ty výsledky bychom mohli eh, označit za skromné, ale asi by to nebylo správně. Myslím si, že dokonce bychom mohli dlouze popisovat, jaký dopad mají programy, které jsme vytvořili v, eh, v Africe a jinde. Každodenně se lidé dostávají z libijských eh, táborů jenom začlení se zpět do své země původu, do své společnosti. Můžeme tedy jasně demonstrovat, co každodenně činíme, abychom posílili kapacitu jednotlivých zemí, které trpí obchodováním s lidmi a dalšími fenomény. Budeme rovněž eh, z, z, v centrální Mali, v Nigeru, eh, rozšiřovat naše činnosti a ta eh, hlavní trasa převaděčská se v této oblasti eh, dost omezila. Já jsem dostatečně skromný na to, abych tvrdil, že jsme to všechno učinili my, anebo fond. To ne, ale je to znatelný dopad. Podle uh, toho bodu 2. Za třetí, byrokracie, která se zde vytváří. Já to tím se nejsem úplně jistý, že by něco takového mm, se objevovalo. Jsou zde určité chybějící prvky, to ano, není to vůbec snadné najít lidi, kteří chtějí jet do Magadézu nebo jinam. nám kteří jsou nadšení do toho, aby jeli do zemí, které nejsou až tak snadné, jako třeba i dokonce Středoevropská, Středoafrická republika. Jenomže my řekneme, že třeba tam realizovat určitý projekt určitým způsobem a nakonec to um, odráží naše povinnosti, naše odpovědnost. Nakonec se projekty skončí a všechno je zdokumentováno, všechno musí být přeskoumatelné. Pokud jde o aspekt, který bych rád potrhl, který se často nezvažuje, protože možná není až tak matatelný. Tento nástroj je velice eh, mocným nástrojem pro koordinaci eh, dárců. Na to znovu upozorňuji, to určitě i také víte. V okamžiku krize se nahrnou lidi, kteří chtějí přispět nějakým projektem, myšlenkou či způsobem a z toho vzniká strategická rada Svěřeneckého fondu, která je velice dobrým nástrojem a Sibeku je vynikající příklad. Tam to bylo i uznáno ze strany účetního dvora ale je to třeba eh, Niger, subsaharská Afrika, kde, a není to náhodou, byl nejvyšší počet, nejvyšší objem prostředků eh, z Německa či Itálie. A to bylo cílené, protože zjistili, jak je ta struktura eh, vypracovaná. Můžete se už pustit do našich dotazů. Já se snažím zodpovědět. No já vám uvádím příklady, proč je to tak eh, užitečné a prospešné. Pokud jde o budoucnost, pokud jde o to, co jste říkali v souvislosti s eh, tím limitem 20%, já bych řekla, a to je jenom můj dojem, že nejsem pro takto pevný limit. A proč? Když si uvědomíme, jaký byl příspěvek členských států na počátku celé akce a jak se postupně zvýšil, protože zjišťujeme eh, v terénu, jak to funguje. Nigerie je vynikající příklad, který je vyloženě prospěšný v konkrétních případech. A jsou zde i důkazy pro eh, potvrzení tohoto příkladu. Já to chci říct z praktického hlediska a potom budu navazovat, ale rád bych řekl, že všude neexistuje stejná kontrola. My, my eh, jsme konkurentem OSN, Světové banky, možná nejsme až tak eh, dobří, protože samozřejmě toho děláme méně, ale neměli bychom se vzdávat nástroje nebo nástrojů, které by mohly mít potenciál, mohly by pomoci. Já si myslím, že přispění členských států by mohlo být vyšší, jak už to říkal předseda Juncker, pokud jde o pevně stanovenou hranici, zde bych trochu váhal, protože to by nepomohlo vytvořit eh, důvěru v další prostředky. Niger a Mali, to je výborný příklad. Členské státy jako Německo a Itálie chtěly vytvořit vlastní návratové projekty, aby pomáhali lidem, kteří se vrací z Libie a znovu se začlenují z Evropy. To je kontrakt, který máme s IOM. Um, Kristian o tom ví, to je něco, co už je zapracováno a doplňuje náš svěřenecký fond. Doufáme, že se navýší finanční objemy. No, za několik měsíců uvidíme, protože v tuto chvíli se prostředky navyšují a to znamená, že my žádáme členské státy, aby přidali peníze, pokud se chtějí pustit tímto směrem. Pokud řeknou, že ne, tak eh, to tak neučiníme. Ale taková je dnešní realita. Děkuji. No, Děkuji. Jak ještě k tomu svěřeneckému fondu a celému nástroji. Já bych ještě doplnil své původní vystoupení. Já to vidím tak, že je to velice dobrý nástroj pro syrské uprchlíky a severoafrické okno celého fondu a zbytek fondu. Proč je to tedy užitečný nástroj? Protože je to možnost rozdělovat prostředky z jednotlivých eh, fondů a členských států, které se všechny eh, směřují na určitý konkrétní projekt. Třeba máme 250 milionů z evropských států, 160 milionů z členských států, což je 40%, to je to severoafrické okno a to je pro Libii a další státy regionu. Někdo tady uváděl Maroko. Ano, my se v tuto chvíli zaměřujeme na Maroko. A proč? Protože eh, došlo k nárůstu eh, počtu osob, které jsou pašovány tímto směrem. Takže eh, my v tuto chvíli vyhodnocujeme regionální možnosti, snažíme se je postihnout, jelikož zde samozřejmě se jedná o E, téma, které nezná hranic. A je třeba pochopitelně dbát na viditelnost. Evropská unie je největším dárcem a my řešíme tyto problémy v Sýrii nebo kolem Sýrie a prostřednictvím Syřaneckého fondu jsme mnohem viditelnější, než bychom byli, kdyby tam pobíhalo 27 členských států a každý si řešil to svoje. My vždycky uh, v rámci svěřeneckého fondu postupujeme v souladu s finančním nařízením a tak by to vždycky mělo být. A vždy i dodržujeme všechna ostatní nařízení. A pokud jde o fondy EU a severoafrické okno, tak část toho jde z, z migrace a samozřejmě je zde otázka integrované hraniční kontroly a podobně to platí i u Svěřeneckého fondu prostředků směřovaných do Sýrie. To je samozřejmě eh, finanční objem, který byl čerpán ze stávajících nástrojů. Já se snažím vám nastínit výsledky, ty jsou jasné a hmatatelné a vy, kteří byste si to chtěli prostudovat podrobně, tak jsme připraveni vám všechny informace poskytnout v tabulkách nebo podrobněji eh, v textu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind interessierte Děkuji. E, ano, my se zaujetím čteme měsíční zprávy a strukturálně se tím vším zabýváme, takže je to pro nás e, důležité téma. Je ovšem otázkou, proč ty peníze spojujeme, když jsou to vlastně pouze naše peníze. E, ta otázka zůstala otevřená, ale možná, že přece jen ještě někdo z dalších řečníků bude mít nějakou odpověď. Já si myslím, že tady jsou čísla, která ukazují, že to není úplně pravda, protože my tady máme uh, předjímání uh, dalších uh, dárců 25% jako v rámci fondu Beku nebo pokud jde o Kolumbii a to je významná částka. Pokud se podíváme eh, na ten eh, svěřenecký fond, eh, pokud je o valetu, tak tak samozřejmě, že to je důležité. A také je zřejmé, že na počátku tam byla mnohem menší účast a ve chvíli, kdy členské státy zaznamenaly, že to má přidanou hodnotu, včetně toho, že to zjednoduší ty aktivity, a zvýší to váhu evropských aktivit, tak se k tomu připojují zejména Německo a Itálie, které teď systematicky e, směřují peníze e, do svěřeneckého fondu místo toho, aby měli své vlastní programy. Samozřejmě, že můžete říct, že to není dostatečné, ano, ale já říkám, Eh, proč tedy to, mm, proč si nemyslím, že by bylo dobré tady si stavi, se stav, da, nastavit nějaký pevný práh, protože je tady dynamika a ta dynamika uh, se zvýší i eh, tím, uh, že teď se vlastně blíží ke konci ty peníze, které do toho můžeme vložit. A pokud ten nástroj bude vnímán jako efektivní, uh, tak potom se tam ostatní e, připojí. A pokud jde o Abidžan a záchranu těch uprchlíků e, v Líbii, v těch e, strašlivých táborech, tak všichni se shodují na tom, že potřebujeme k tomu účelu nějaký nástroj a ten nástroj je teď v tom svěřeneckém fondu a to jsou fakta tak to my vnímáme z toho praktického pohledu. samozřejmě, že z vašeho pohledu politického jednoho dne můžete rozhodnout, že pokud to bude mít méně než 20%, takže se do toho dále nebudeme pouštět. A potom ještě k jedné jiné věci. Eh, orga, občanské organizace v tuto chvíli eh, tady mají prospěch asi 30 z toho financování, eh, které eh, mm, se provádí přes ten svěřenecký fond. Pokud jde o ty dvě eh, okénka, Severní Afrika, tam je to 30 30 občanské organizace a 30 agentury členských států a a tak dále. Možná, že bychom to mohli ještě více upřesnit, ale tak zhruba vypadá ten podíl a občanská společnost se do toho zapojuje stále více. Ano, je velice důležité, že to zmiňuješ, Stefano. To je důležité. A pokud se podíváme na, ten severo, na tu severoafrickou část, tak eh, tady samozřejmě si musíme uvědomit, co funguje v Libii a e, tady jsou organizace OSN a pak jsou tam některé organizace členských států a organizace občanské společnosti. Potom e, odpověď na tu otázku proč. Pokud se podíváme na e, syrský svěřenecký fond, tak ten tady řeší jednu konkrétní otázku syrských uprchlíků mimo Sýrii a ta situace je obdobná, pokud jde o tu výzvu a požadavky uprchlíků, potřeby uh, uh, uprchlíků v Jordánsku, uh, v Iráku, Turecku, Jordánsku a tak dále. V Turecku tam samozřejmě máme ten nástroj, který se tam používá, ale i vlastně i tento fond. A my tady můžeme reagovat na regionální úrovni a tam opravdu poskytujeme přidanou hodnotu a to by bývalo nebylo možné, kdybychom ten svěřenecký fond neměli. Děkuji. Tím jsme dospěli eh, k závěru naší diskuze. Děkuji vám a omlouvám se za to, že jste museli čekat. Chtěla bych říci, že to téma každopádně um, nediskutujeme naposledy. Tím se dostáváme k pátému bodu a Eh, to je provádění 181 prioritních projektů v Řecku, první hodnocení a k tomu jsme dostali také dokument, který je velice zajímavý a který vám velmi doporučuji. Eh, k přečtení chtěla bych tady srdečně přivítat eh, zástup generálního ředitele, generálního ředitelství REGI, pana Popince a tímto bych se chtěla omluvit, ale jsme pod časovým eh, tlakem, takže proto pokračujeme okamžitě. Chtěla bych vás tímto takto představit a, a ehm, před, ehm, vítám tady také pana Adimo. Thank you, Mrs. Gra- Děkuji vám, paní Gresle. Velice vám děkuji také, že jste pozvala zástupce výboru Regi, kteří se také zajímají o tento seznam projektů, které jsme monitorovali. Ten výsledek je spíše pozitivní a je to opravdu takový dobrý nástroj, praktický, jak sledovat implementaci, protože jsou zde nejrůznější typy nejrůznějších projektů. Ale bylo to velice užitečné. Uvedu zde takovou velice stručnou statistiku. Máme 181 prioritních eh, projektů a 118 s výdaji 7,3 miliard byly uzavřeny do tom období 2007 až 2013. A pak máme 18 projektů 0,5 miliard eur, které byly téměř dokončeny, ale byly nadále nedokončené v daném období. Podle pravidel měli čas, eh, nebo mají čas do března 2019 a hlavně se to musí zafinancovat z toho vnitrostátního financování. A pak je 24 projektů, kde je to spoždění tak závažné, že bohužel jsme museli zvážit tady to přefázování těch projektů. Je to méně než jedna miliarda, ale eh, vlastně u těchto projektů jsme rozhodli převést do toho dalšího období 2014 až 20 a doufáme, že tedy budou dokončeny. Pak máme ještě 21 projektů, které zbývají a ty musely být zrušeny z nejrůznějších důvodů. Byly to například čistírny odpadních vod, které nezískaly potřebná povolení, potom některá digitální, eh, některé digitální projekty, které prostě se nepodařilo uřídit, takže se museli zastavit. Některé z těch programů, eh, některých projektů jsou velice důležité a ladí s našimi novými prioritami pro nové programové období, takže je možné, že něk, u některých projektů přesvědčíme Řecko, aby tyto projekty zase vlastně zavedly. Ale obecně můžeme říci, že 75% těch projektů bylo zrealizováno a až se tady dokončí ty další, tak eh, vlastně plně implementovaných bude 160. A z těch ostatních 21, no to uvidíme. Několik pozitivních příkladů. Tak eh, tisíc kilometrů dálničního spojení, Ateny, Soluň, Korintos, eh, Tripoli a tak dále. Potom také taková kombinace menších projektů, například e, úspora e, energie v domácnostech. Tento projekt byl dokument, e, dokončen v rámci různých nástrojů a grantů. Týkal se 46 tisíc domácností, 6 tisíc pracovních míst bylo vytvořeno a máme zde podobné iniciativy, podobné investice v rozpočtovém 2014 až 2020. Také mohu říci, že ty finanční nástroje Jeremy eh, byly úspěšné. Například nástroj Jeremy vytvořil 20 tisíc pracovních míst, ale u těch finančních eh, nástrojů jsme spolupracovali intenzivně s SRS, s Evropskou investiční bankou, tak, abychom zajistili, že opravdu eh, budou spuštěny jasným a vážným způsobem. Potom také elektronické recepty pro léky. To byl velice zdařilý projekt, který uspořil velké náklady v oblasti zdravotnictví. Potom máme i několik negativ. Já už jsem zmínil, že několik projektů bohužel bylo spoždění, takže například metro v Soluně a v Atenách tam byly opravdu obrovské skluzy, nakonec jsme s nimi spolupracovali tak, aby vlastně rozdělili ty projekty do různých fází. A mm, nyní tady jsme přijali tu druhou fázi daných projektů, takže v podstatě budou muset pokračovat. A nyní je naplánováno dokončení 2023, takže mají spoustu času na realizaci. Potom některá negativa. Zne, znepokojící byla digitální oblast, protože tam neustále byla vyjednávání v souvislosti s novým rozpočtovým obdobím, v souvislosti s digitální Evropou. Není to snadné, ale jsme přesvědčení, že tím, že to převedeme do dalšího rozpočtového období, se těmto projektům začne dařit. Potom také um, infrastruktura pro odpadní vody a nakládání s pevnými odpady. Některé projekty byly dokončeny, ale některé ne, takže musíme se k tomu vrátit a znovu vlastně otevřít tyto projekty. Obecně, co na tom bylo pozitivní, bylo, že zde bylo speciální monitoring projektů, takže zde byla také velice intenzivní motivace a také dobrá kombinace, protože zde bylo memorandum o porozumění eh, s kolegy z ECFINu a díky eh, eh, soustředění různých nástrojů to vedlo k pozitivním výsledkům. Memorandu o porozumění nemůžeme dát spoustu různých implementovaných věcí ze strukturních fondů i jiných. No a Představili jsme vám zde v rychlosti několik eh, projektů, které máme velmi rádi, například ten projekt Katastru. No, ano, tam tedy zvyšujeme uh, úsilí SRSS. Uh, eh, právě uzavřeli uh, smlouvu se Světovou bankou týkající se tedy dopracování všech těch záležitostí, které jsou ještě otevřené, takže opět mobilizovali jsme vše, co šlo, a poskytovali jsme zde poradenství, protože on je to opravdu velice zásadní, e, významný projekt a snad bude někdy dokončen. Potom také odpadní vody, zde jsme zapojili eh, odborníky a vznikla v Aténách také speciální pracovní skupina, takže zde se musíme posunout v, v plánování a také se s nám zde pomůže při plánování finanční nástroje, ty už jsem zde zmiňoval. Potom ex ante podmíněnost eh, v období 2014 až 2020 a Nevím už, kolik jsme měli akčních plánů pro Řecko, ale byly spousta, nějakých 250. Ale v daném období je několik regionálních programů, ale v podstatě jsou zrcadleny v těch eh, akčních programech, takže ono to zase není tak dramatické, ale opravdu ta spolupráce s našimi odborníky byla dobrá. A nyní vlastně jediná problematická eh, oblast, kterou řešíme, je, eh, jsou ty odpadní vody a to řízení povodí, což se nepodařilo dokončit podle plánu. To samozřejmě je nepříznivé, ale není tedy naplnovaná kondice leta ex ante. Diskutujeme s DG Environment o pozastavení, ale Ono je to opravdu nesmírně komplexní směrnice, která způsobila spoustu problémů v mnoha členských státech. Netýká se to tedy pouze toho, to členského státu, ty plány řízení povodí. Mimo jiné třeba se to týká i Španělska, no ale obecně za to, když si vezmete tu ex ante kondicionalitu, tak to vlastně dopadlo pozitivně a i těch nových strategií a ta asistence přímo na místě. To se podařilo vlastně splnit ty cíle a jdeme zde správným směrem. Já bych mohl hovořit velice dlouho, ale nemám moc času. Takže spíš bych asi odpověděl na vaše otázky. Implementace v sestávajícím období probíhá dobře. Um, tom seznamu čerpajících států, tak se Řecko v čele. Eh, dokonce si vybrali 7% záloh. V roce 2015 se eh, změnilo obecné nařízení, takže po roce 2020 to bude jinak. No, Díky té zacílené asistenci technické monitoringu a tomu přístupu hands-on se nám pravdu podařilo pokročit. Co se týče dokumentů zavření, tak my jsme je už obdrželi konečně ty dokumenty. Ještě jsme neuzavřeli ty programy, protože jsou tam nějaké otázky, které třeba zodpovědět do prosince. A je zde ten známý kartelový eh, případ ze strany eh, řeckého orgánu označen a oni navrhují eh, tam provést určitou korekci, ale protože to máme na stejné prioritní ose, tak asi se to potom eh, převede do jiného projektu, takže ještě vlastně nás čeká také jeden další audit týkající se státních podpor. Takže mohu vlastně říci, že ta situace je mnohem lepší, než jsme si kdy představovali. Ale nyní už bych asi opravdu skončil. Určitě máte otázky a komentáře. Děkuji. Ano, otázky máme vždy. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vlastně takový mírumilovný, hodný člověk a se mnou se dá vždy diskutovat, ale zde v této otázce, jak se vlastně komise zachovala vůči parlamentu, jsem poněkud rozhněvaný. A to z jednoduchého důvodu. V roce 2015 jsme změnili nařízení, měli jsme zde dvě specifická opatření pro Řecko. Po opravdu tuhých e, diskusích rychle jsme je prosadili a tam se píše, že do konce roku 2016 měla Řecko vypracovat zprávu, což ale Řecko neudělalo. A udělalo to v květnu roku 2017. Já jsem pak opakovaně psal komisi, minimálně třikrát jsem tam psal a asi tak patnáctkrát neformálně jsem poukázal na to, že bych rád tu zprávu měl, protože bych se rád na něco z toho zeptal, což je moje právo poslance a je to i má povinnost zpravodaje. A pak bylo naplánováno slyšení na dnešek, na 4. prosince a asi všichni účastníci o něm už dva měsíce tedy vědí. No a myslím, že minulý čtvrtek mi přišel dopis od paní komisařky, ve kterém byl, byla zpráva těch řeků a byla v řečtině. Já jsem studoval klasickou řečtinu, ale neumím tu moderní řečtinu. A teď jsem se tady od toho situaci, kdy musím ve slyšení formulovat otázky, ke zprávě, kterou jsem obdržel nějaké dva dny před schůzí a pak ještě v jazyce, kterým nevládnu. Tak celé to trochu nedává smysl. Přesto jsem se pokusil z těch disponibilních dokumentů nějakým způsobem tedy vytáhnout otázky, které označím jako předběžné otázky do doby, než obdržím přeloženou zprávu a než pochopím, co tam řekové, respektive řecká vláda vlastně napsala. Tolik na úvod. Potom tedy k těm otázkám, které mě přece jenom napadly a mám čtyři otázky na pana Popence Um, období 2007 až 2013. Eh, z jeho analýzy jsem vyčetl, že stoprocentní kofinancování, které jsme tehdy dovolili řecké vládě, vedlo k příliš pozitivním výsledkům. Nestratily se žádné prostředky díky této dodatečné, nebo díky této likviditě, nebo prostě díky tomu, že odpadlo to kofinancování řeckého státu bylo možné dokončit některé projekty a hovoříme dnes o těch 181 prioritních projektech a tak se chci zeptat, kolik z těchto projektů se podařilo dokončit díky tomu mechanismu a nebo zachránit eh, v tom druhém mm, rozpočtovém období. Pak tedy to mělo smysl ten krok. Potom období 2014 až 2020 ta míra čerpání je rozhodně nad e, průměrem EU, je to nějakých 20%, když tam započteme 7% té zálohy. A v souvislosti s blížícím se koncem tohoto finančního období by mě zajímalo, jaký je aktuální míra spolufinancování Řecka, tedy kolik peněz dává vlastně Řecko do těchto projektů a jak vysoký je podíl pro fondu ESIF na eh, výdejích Řecka. Potom paní komisařka Krecu ve svém dopise také poukázala na některé projekty, mimo jiné na tu dálnici, kterou jste zmiňovali také. Francouzská eh, společnost Vinci také pochválila tento projekt a řekla, že to výrazně zvyšuje konkurenceschopnost eh, Řecka. Ovšem Zpráva světové hospodářského fóra vždy vlastně Řecku dávala po posledních letech horší hodnocení, místo naopak, tak jak to spolu ladí. Přitom vlastně za poslední dva kvartály e, byly e, lepší čísla pro Řecka, zvýšená poptávka, zvýšená po produkce, zvýšená zaměstnanost v důsledku tohoto. Takže tyto peníze ze strukturálních fondů se tedy lépe vynakládají v Řecku a bylo možné je vynaložit lépe díky těmto dvěma mechanismům, takže by mě zajímalo, nakolik se tím skutečně zlepšila konkurenceschopnost Řecka a podle kterých indikátorů se to měří. A poslední otázka, která je s tím provázaná, ke konci Eh, finančního období 2014 až 2020 máme počítat s podobnými problémy jako minule, anebo díky tomu, že se učinila všechna ta opatření, v Řecku je nyní Řecko tedy schopné ty peníze ze strukturálních fondů vynaložit tak, jak je to i u ostatních členských států, anebo musíme počítat s tím, že eventuálně bude nutné Eh, parlamentem a radou opět eh, vlastně schválit nějaké speciální opatření, tak aby opravdu smysluplně byly dokončeny projektu a nastolen růst. Já se omlouvám, my jsme vrátili řeckou verzi a poté jsme dostali řec, eh, místo řecké anglickou. Pan de Jung, děkuji vám, paní předsedkyně. Možná, že to je lingvistická věc, že v té prezentaci komise jsem slyšel, slyšel oni, jako kdyby oni byli tam a my prostě byli tady, ale jde o spolupráci a doufám, že to vyrobilo spíše nějaký pojem my, než, my, než oni a, a, a, a tady my jako společně. A já si myslím, že je opravdu důležité, jestli tedy říkáte eh, to či ono, a jestli svým jazykem také vyjadřujete vlastně tu spolupráci, a nebo jestli jim spíše kladete nějaké překážky. Takže je to nějaké takové oni, nebo se z toho oni už stává také nějaké my? A potom minulý týden jsme měli představení zvláštní zprávy účetního dvora k eh, obecně k řecké situaci. A jeden z těch závěrů zněl takto. Máme zde celou řadu různých eh, služeb, eh, komise jiných, které prostě hm, pomáhají Řecku, spolupracují s Řeckem, ale ne vždy ta jedno opatření eh, je v souladu s druhým. Takže například železniční projekt, který No, došlo ke spoždění, protože vlastně došlo k bankrotu inženýrské společnosti a to je opravdu dostal běžný eh, problém v Řecku a vlastně soudy v Řecku ani nemají kapacitu toto všechno náležitě eh, rychle řešit, takže máte zde nějaké opatření. Potom metro v Soluně. Byl jsem informován, že tam došlo ke skluzu z důvodu archeologických vykopávek, ale fáze A tedy je prý dokončena 100% a fáze B se 13%, ale vnitrostátní orgány vlastně poskytly tedy prostředky, aby se vyřešily nějak ty archeologické problémy a to spoždění, které ta výstavba metra tím pádem napadla, eh, nabrala. A poslední otázka. Řečtí kolegové mě informovali, že oni by bývali viděli rádi více projektů v tom seznamu 2014 až 2020, který jste zmiňoval na úvod, že ten seznam těch projektů je krátký, ale ty požadavky monitoringu jsou takové, že vedou k tomu, že se zkrátil tento seznam projektů a že tedy už nejde o tu poptávku po projektech. Děkuji, já jsem si také napsala seznam řečníkům. Chtěla bych poděkovat. O no, víkendu jsem dosti a plakala nad tím, když jsem to četla, protože to vyvlastňování, ty různé spory o ty pozemky, to mělo obrovský dopad na sklus těch eh, stavebních projektů a vy jste nakonec řekl, že jsme snad udělali něco ožitečného. No tak to mě tedy opravdu potěšilo, ale zajímalo by mě to konkrétně, jak to tedy vypadá s tím vyvlastňováním. Došlo tam k nějaké ústavní změně a dochází tam k rychlejším krokům, nebo je to pouze naše přání, aby to bylo rychlejší a my v únorovém zeleném týdnu tam opět pojedeme do Řecka, chtěla bych to tady zpropagovat, je to opravdu důležitá cesta a podíváme se na projekty, které už jsme viděli, ale i na nové záležitosti a u některých je napsáno, e, řecké orgány tvrdí, že nebo prostě ta, tento aktuální stav je takový podle řeckých orgánů. A vy jste si prostě eh, udělali také svůj obrázek, nebo jenom berete na vědomí, co řekové říkají? Děkuji, Nýma Slovan fan Nestorovi. Děkuji. Já také eh, podporuji to, co říká, že zde kolega, který stálý zpravodaj v Regi pro Řecko, ale mě Chci říct toto. Řecko si prošlo opravdu těžkým obdobím, také politicky. A samozřejmě bylo tam velké znepokojení a napětí. A mě by zajímalo, když máme tento typ projektu, a jsou zde například ta specifická doporučení pro jednotlivé země, aby se dělalo něco jiného, v souvislosti s používáním peněžních toků, takže nejenom eh, ty ex ante kondicionalita, ale evropský semestr. A v celé řadě politik vlastně se Řecko změnilo a vy jste zde také zmiňoval ta povodí a o tom my jsme diskutovali minulý týden na plénu. A oni to tam prostě hodně betonují to řečiště. A pak jen tam ale přijde bouřka a prostě 22 lidí zemře v Atice. Takže mě by zajímalo, jak tento typ financování a těch finančních injekcí přispívá k tvorbě politiky. poslední otázka. Co se týká toho příštího rozpočtového období nebo toho období toho dalšího, 2014 až 20, vy jste řekl, že tady 75% těch starých projektů se tady dokončilo, ale jak to vypadá s tou aktuální situací tohoto období? období? Bude to tady na těch 100%? Zrychlilo se to? A my jsme měli v minulosti vlastně speciální pracovní skupinu pro Řecko a ta nás pravidelně jako výbor informovala o pokroku na začátku krize. Ale potom ehm, to tak trochu umlklo, tak jak to s ní vypadá, s tou pracovní skupinou. Tak, pan Poplanc má slovo. Thank you. Well, there are so many. Děkuji, to je spousta otázek. Já se pokusím na všechny zareagovat. V první řadě ta změna CPR z 2015, já samozřejmě realizuji, co jsem dostal, ale myslím, že to bylo v pořádku. Jak jste říkali, Řecko mělo ohromné problémy s likviditou a jiné problémy, takže nám šlo o to zachránit zemi před bankrotem a proto jsme přistoupili na 100% spolufinancování a z evropského rozpočtu nabídli další prostředky z evropského Eh, eh, rozpočtu a prostřednictvím memoranda o porozumění jsme byli schopni zaručit, že to nepůjde třeba na, na mzdy, ale že to půjde na samotnou realizaci projektu, čímž jsme byli schopni i zajistit další eh, projekty. Myslím si tedy, že kvantitativně je to v pořádku. Já si myslím, že ta, abs- ta, ta absorpce je výjimečná, 100% pomohlo, tím pádem mohli, mohli v osách priority eh, realizovat mnohem více projektů, než se původně plánovalo, právě protože měli 100% spolufinancování a tím se nám podaří eh, obejít ten následný problém eh, uzavření finanční korekce. My velmi úzce spolupracujeme s Řeckem, takže mě, mě líto, že jsem zněl nějak odtažitě, vždyť eh, vedoucí odboru, jeho náměstek eh, jsou neustále eh, v Řecku. Já vás mohu ujistit, že mám určitě o čtyři FTE víc v případě Řecka než u jiných eh, projektů. Eh, my naše kapacity věnujeme Řecku do veliké míry, každodenně s tím spolupracujeme. Pravda je, že někdy spolu nesouhlasíme a některé oblasti jsou problematické, jako třeba oblast digitální technologií, tam na ně musíme tlačit, ale i tak s nimi spolupracujeme velmi úzce. My jsme vypracovali cíle Eh, v tuto chvíli s nimi pracujeme velmi koordinovaně. Zaznamenali jsme ze strany členských států eh, celou řadu požadavků, existuje jakýsi interní koordinační mechanismus a my jim poskytujeme informace k pomoci u priorit, abychom se vyhnuli duplicitám a abychom byli schopni u některých projektů konstatovat, že jsou to projekty směšné, které k ničemu nepovedou. Takže spolupráce je zde velmi kvalitní. Tento týden probíhá koordinační zasedání na vysoké úrovni, kde se e, vytipují projekty TA, které, které se potom budou dále posuzovat. Třeba jeden se týká katastru nemovitostí. To jsou ty akční skupiny, které jsou přímo v terénu a to se netýká jenom nás, ale všech a my budeme v nastaveném postupu eh, pokračovat. Pokud jde o CSR, tak eh, Řecko je stále ještě v případě Řecka eh, před zavedením, protože Řecko tento systém ještě nemá. Pokud jde o spolufinancování, tak průměr u Řecka je 90%. Záleží, na jaký projekt se zrovna koukáme. Pravda ale je, že to není naše posuzování, je to totiž eh, součást memoranda, součást jeho vyhodnocení eh, zvláštní pomoci. Tohle vyhodnocuje komise a parlament, jestli ta částka zůstane, jak je, a jestli se Řecko vymaní eh, z mantinelu memoranda, tak se dostane přímo do procesu semestru. To záleží, jakým způsobem to bude koncipováno. Záleží, co je v memorandu. Ale standardní postup je od memoranda k CSR. My jsme si nastavili jasná, jasné vazby u CSR, u IDF a my na to navazujeme nejenom podmíněnosti ex ante, ale i konkrétními investicemi. Já jsem uvedl ex ante opatření, ale to je vlastně politika, kterou eh, realizujeme před investicí. A to mm, funguje velice dobře a my na tom spolupracujeme s členskými státy velmi aktivně, aby eh, se drželi politiky, směrnice, pokynů a potom mohou dostat financování. My jsme zde měli určitý kompromis týkající se uh, přechodného období, jsme o tom hovořili dva roky, jak, jakou jim dáme možnost, jaké, jak jim dáme prostor toho úvěrového zatížení, pokud tam není dáno že byly splněny podmínky podmíněnosti ex ante. Někdy ale je to časově velmi uh, napjaté a záleží, jak je transponována směrnice. Takže existuje zde určitá pomoc, ale je to uh, Eh, složitější. Není to jenom o tom, kolik my můžeme pomoci a jak můžeme pomoci, ale i o tom, jak k tomu přistupuje další, daná země. Co náklady, co případy porušení eh, předpisu. Eh, do určité míry, ale podmínky podmíněnosti Exante jsou trošku něco jiného. Zde hovoříme o směrnici, o strategických dokumentech, o hlavních plánech, řídicích plánech, specializačních plánech a navíc musíme sledovat období pro implementaci, což je pro mě mnohem důležitější než to, jestli tam je skutečná souvislost mezi eh, specializací a výběrem projektu v rámci programu. Proto nakonec děláme pilotní programy eh, v Polsku, Rumunsku, abychom průřezově podchytili všechny možné oblasti, abychom byli schopni eh, tyto strategie promítnout potom do našich programů. A k možnosti úpadku. Já myslím, že to už je spíše um, otázka výjimečná, výjimečné situace, může k tomu dojít. My nemůžeme samozřejmě pomáhat společnostem v úpadku, to je zřejmé. Když k tomu dojde, tak někdy je to i dobře, protože možná projekt převezme někdo jiný po tom úpadce, ale musel bych se podívat na konkrétní projekt. Na tom novém seznamu, ten seznam je eh, krátký, nemůžeme mm, sledovat tolik projektů. A druhá věc je, že je třeba se zaměřit na konkrétní eh, oblast. To neznamená, že nesledujeme ostatní oblasti, sledujeme prostřednictvím průběžných zpráv. V tuto chvíli dokončuji strategickou zprávu k eh, prvním letům starostům. Eh, to znamená, že můj generální ředitel bude eh, s tím navedení a bude zajímavé sledovat výsledky této strategické zprávy. bude zajímavé sledovat, co se všechno odehrálo v Řecku. A uvidíte, že k jasnému pokroku došlo. Potom také máme eh, hodnocení ex post, kde se ukazuje, že samozřejmě byla byl jasný dopad. Bez těchto financí by totiž bývali ani nepřežili. Ale je důležité si to zasadit do kontextu strategické zprávy, aby bylo zřejmé, jaký dopad zde je. A pak eh, paní Gressler hovořila o jedné velmi důležité věci. Já musím poděkovat parlamentu za to, jakým způsobem eh, na tlačí na otázku vyvlastňování. My v tuto chvíli máme konkrétní opatření, která se objevila v memorandu porozumění, to je v pořádku a ta by měla vyjasnit, kdo má vykonávat co. Měli bychom mít jednotnou metodiku, e, samostatné, nezávislé posuzování, expertní posuzování, to jsou konkrétní opatření, na kterých jsme se dohodli a myslím, že i s řeckými orgány, že takovýmto způsobem budeme postupovat. A je to ještě otázka vyhodnocení memoranda. Je to však do jisté míry horizontální problém, protože memorandum jako takové by mohlo něco přímo konkrétně a podsunout parlamentu a potom trvat na určitých konkrétních opatřeních v podobě, v jaké byly původně do eh, memoranda zapracovány. Já bych vám chtěla ještě poděkovat za spolupráci. Já si myslím, že v případě těchto projektů, eh, kterých bude 160, a to jsou důležité projekty, ne každý projekt je samozřejmě naprosto zásadní a největší, ale bez nich jednotlivých těchto projektů bychom si nevysloužili takovou pozornost, jelikož vždycky postupujeme na úrovni uh, programu. Nemůžeme vždycky kontrolovat každý jednotlivý projekt, musíme spoléhat na řecké orgány, že nám dají spolehlivé informace o dokončených projektech, A mohu vás ujistit, že ve chvíli, kdy máme možnost sami vidět projekt, jako třeba ty dálnice, ano, kolegové je navštívili, tak vidíme, že byly realizovány, postaveny a pokud eh, byste tam jeli, tak se na to můžete také podívat. My se vždycky snažíme do těch míst jet, pakliže vyhodnotíme nějaký projekt jako rizikový. Ale oficiálně tedy Řecko tvrdí, že tyto projekty byly dokončeny. Já jsem to mm, hekticky si poznamenával, poznamenával, když jste kladli otázky, tak prosím, pokud jsem nějakou vynechal, tak je položte znovu. Když tady tak pěkně spolu sedíme, tak by mě zajímalo, kolik projektů eh, vaše generální ředitelství eh, prohlédlo nebo kolik jich um, označilo za uh, dotažené do konce, uzavřené. A uh, kolega Anchimo by chtěl říci, že na jeho otázky nebylo zodpovězeno a že by to potom mělo být uh, dodáno písemně, protože um, to neproběhlo. Já jsem položil pět otázek a nedostal jsem žádnou odpověď. A ten text, který jsem dostal, není ten stejný, který si dostala ty. Existuje ještě nějaký další a ten je v řečtině a jenom v řečtině. Možná, že ty odpovědi jsou v tom textu. Eh, dobře, eh, paní komisařka, eh, ta by se jistě tím textem také potěšila, protože i komisař by si občas měl něco takového přečíst. Tlumočníci nám poskytli ještě 10 minut a my bychom je měli využít, takže prosím zareagujte. Nebo zeptejte se. Já jsem se ptal, kolik z těch 181 projektů bylo dokončeno prostřednictvím toho dodatečného mechanismu nebo byly zachráněny v, té, hm, v tom posledním období. A potom další otázka, jak eh, vysoká je míra spolufinancování eh, Řecka, pokud jde o projekty struktura, ze strukturálních fondů a jak Eh, jaký je podíl eh, z projektu EFSI na tom celkovém objemu projektu Řecka. A potom poslední otázka, která byla částečně zodpovězena, do jaké míry prostředky ze strukturálních fondů byla posílena konkurenceschopnost Řecka skutečně a jakými indikátory je to změřeno, nebo pokud to vůbec je měřitelné. A potom eh, další otázka, zda ke konci příštího legislativního období bude muset být využen stejný mechanismus, anebo se zdá, že to nebezpečí bylo odvráceno. Eh, dobře, takže šest otázek. Můžete odpovídat. Děkuji. První to byla taková spekulativní otázka. Já nevím, jestli je možné to změřit eh, tedy do kolika z kolika procent byly ty projekty dotaženy do konce. Já si myslím, že to pomohlo všem těmto projektům. U několika z těchto projektů, a já nevím, jestli to bylo asi 18 projektů, kde je potřeba to dotáhnout do konce, uzavřít to z vlastních prostředků a mohli bychom se podívat, kolik projekt, kolik peněz je třeba ještě z vlastních zdrojů investovat a pak si z toho udělat nějaký názor, ale Eh, tam nakonec došlo ke stoprocentnímu spolufinancování ve všech oblastech. Některé projekty byly stoprocentně financovány a to pro ně bylo velmi dobré, protože byly dotaženy do konce, uzavřeny, ale toto není správná situace a do budoucnosti bychom to měli ošetřit. Do budoucnosti se musíme eh, zabývat zájmem eh, Řecka na spolufinancování stoprocentní eh, financování musí být výjimkou a já vám samozřejmě mohu dát více informací, ale to nejsme my, kdo tady rozhoduje o kritické situaci v zemi nebo do jaké míry je kritická, to je ECOFIN. A, eh, ale toto bylo velmi důležitý nástroj, aby je to dostalo z krize. My jsme to všichni podpořili a podíleli jsme se na realizaci. A do budoucnosti, pokud tedy eh, bude ukončeno memorandum o porozumění. To je samozřejmě rozhodnutí na politické úrovni a já v tuto chvíli ještě nevím, eh, jaký návrh k tomu budeme mít. To bude ke konci roku, ale potom oni se musí vrátit k normální míře spolufinancování, což znamená, že už to definitivně definitivně nebude 100% ani 90%, ale maximálně 85% podle memoranda o porozumění pro to období. A může to být ještě i méně. Je to dobrá věc, když máte stabilní rozpočet, protože to zvyšuje eh, tu míru stotožnění té země eh, s tím projektem a tu snahu to uzavřít a dotáhnout do konce a je mi líto, že ten text máte v řečtině. Um, ono to samozřejmě dlouhá, dlo, dlouho trvá, než se to přeloží. Bohužel tady máme pravidla, čím uh, je ten, delší, ten, ten text delší, tak tím déle to trvá. A já bohužel nemohu požádat uh, naše oddělení, aby to přeložili. My to zkrátka zašleme do toho příslušného uh, oddělení, které se tím zabývá, oni to potom musí nechat přeložit. Dobře, my se Řeckem bez pochyby budeme muset zabývat ještě v budoucnosti intenzivněji a stejně tak s eh, přehledem eh, těch 181 projektů, protože je velice důležité, abychom věděli, eh, jak to vypadalo, protože není možné porušit všechna pravidla a potom tady mít ta opravná mm, ustanovení, která pak stejně jsou překročena nebo nedodržena, tak to také není v pořádku. My to musíme brát velmi vážně Eh, protože těm zemím také nepomůžeme, eh, když všechna pravidla necháme porušovat. Eh, děkuji, tím jsme dospěli k závěru tohoto bodu. Pod bodem různé tady nemáme nahlášeny žádné záležitosti a naše příští zasedání proběhne ve čtvrtek v 15 hodin. Srdečně vám děkuji a tímto končím naše zasedání.